své vystoupení a ještě jednou potrhuji, že si myslím, že je výborné, že se dneska vůbec scházíme. Merci, Sidonia. No, děkuji, Sidonia. Měli jsme tady, tady několik úvodních prezentací k předmětu naší dnešní odpolední diskuze. Měli jsme tady prezentaci situace pokud jde o rozpočet eh, Evropské unie, jaké jsou tady eh, problémy nebo danosti, tak jak o tom hovořila eh, Sidonia a potom tady hovořila samozřejmě, hovořil také kancelář Deloitte. Deloitte. A tady máme tady situaci, kde je vidět, že to jsou různé světy a že dosud když jsme realizovali společné evropské cíle, tedy cíle, které byly zahrnuty v takzvané Lisabonské strategii, tak tady zatím byla pouze slabá koordinace toho, co se dělo na národní a na evropské úrovni. Eh, v roce 2000 v Lisabonu Evropská rada, tedy hlavy států a vlád, rozhodly, že do roku 2010 si stanoví ambiciózní cíl udělat z evropského hospodářství nejvíce konkurenceschopnou oblast ve světě, eh, tedy s různými eh, podněty v oblasti inovací, výzkumu, nových technologií, eh, znalostní ekonomiky, prostřednictvím profesního vzdělávání, celoživotního vzdělávání a tak dále. Z 80% realizace těchto cílů závisela na národní úrovni a ne na evropské. Vycházelo to tedy z financování z národních rozpočtů. A jak ukázala studie ve čtyřech zemích, eh, eh, kanceláře Deloitte, tak eh, tyto cíle plně nebyly naplněny. A nyní máme rok 2010 a je vidět, že ambiciózní Lisabonská strategie selhala. Za týden nebo za dva týdny eh, Evropská unie opět se pustí do této záležitosti. Bude tady strategie Evropa 2020, bude tady snaha eh, vlastně očistit evropské finance a bude tady stanoven další desetiletý plán do roku 2020. A pokud si budeme přát, aby tentokrát strategie byla úspěšná, tak samozřejmě musíme pracovat jiným způsobem. A jedna z podmínek je, že mimo jiné také Evropský parlament bude více spolupracovat s všemi ostatními stranami. Pravomoce, nebo spíše Teď to uděláme tak, že slovo dáme účastníkům v sálu a já bych tady chtěl obzvláště přivítat delegaci z německého Bundestagu, která jsem přijela ve velmi hojném počtu a my jsme tady hovořili o tom, že nechceme více než čtyři zástupce z každého parlamentu, ale je to tak, že šťastnou náhodou německý Bundestag je dnes eh, v Bruselu. Má zde různá zasedání v Bruselu a je to tak, že je tady šest zástupců a především pan Klaus Hackmann, který je místopředsedou rozpočtového výboru Evropské komise pro tedy Komise pro evropské záležitosti. Eh, samozřejmě v 16.30 nás musí opustit a účastnit se jiného zasedání, ale pokud pan Klaus Hackmann nebo žáký jiný člen této delegace si chce vzít slovo, tak prosím, aby si vzal slovo okamžitě, protože bychom chtěli rádi využít jejich příležitost, eh, tedy využít této příležitosti a jejich přítomnosti. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, europoslanci, děkuji za pozdrav pro naši delegaci, rovněž za to, že e, zde zdravíte náš rozpočtový výbor. A já hned začnu otázkou. Téma, na něž se snažíte vrhnout trochu světla, o něž mluví pan e, předsedající, e, tím se my zabýváme rovněž velice intenzivně ještě paní místo předsedkyně. S ní jsme se rovněž bavili o tomto tématu právě, jak může probíhat spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Abychom opravdu tu exekutivní kontrolu posunuli o krok předu. Možná bychom mohli i přicházet s návrhy, nápady, například spolupráce v rámci pracovních skupin. Každopádně se musíme do té diskuse vložit, aby se vše mohlo využít co nejlépe. E, jednak z hlediska národních parlamentů vůči její vládám a jednak na evropské úrovni. Děkuji a mnoho úspěchů při vašem zasedání. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Děkuji, pane místopředsedo. Pokládáte mi otázku a protože brzy odejdete, tak já na ní okamžitě odpovím a možná díky tomu ostatní řečníci budou moci reagovat na návrh, který zde vyslovím. Otázka, kterou kladete, je, jak můžeme konkrétně vytvořit metodu naší spolupráce, která by nám umožnila pravidelněji a účinněji spolupracovat na takových ročních setkáních, jako je toto. A já bych měl k tomu jednu jednoduchou myšlenku. Před několika dny Evropská komise navrhla, aby k dosažení lepší koordinace národních rozpočtových politik každá vláda Bruselu předložila svůj předběžný návrh rozpočtu. Tento předběžný návrh bude prostudován ministry financí se stanoviskem Evropské komise a pokud ministři posoudí, že je to v souladu s cíly společenství, tak vlastně dostane zelenou a vláda potom bude moci předložit svůj, eh, nebo bude moci předložit návrh svého rozpočtu Národnímu parlamentu. Já nevím, co si myslíte o tomto postupu. Já osobně se vám, že to může vyvolat celou řadu námitek. Už zazněla určitá kritika, já jsem také byl ministrem pro rozpočet ve Francii a minister rozpočtu ve Francie a finanční komise a tak dále. Nedovedu si moc představit, že by něco takového odsouhlasili, že vlastně ta předběžná kontrola nebo souhlas by padl ze strany Evropské unie. Já si myslím, že by bylo výhodnější, kdyby parlamenty byly tím prvním místem, které by působilo v rámci této koordinace. V rámci par- parlamentu jsme měli určitou rozpravu, které říkáme rozprava o zaměření rozpočtu. A tam to vlastně je něco jiného, než je hlasování o rozpočtu. My všichni nemáme stejný rozpočtový rok, bohužel. Eh, většinou rozpočtový rok odpovídá ve většině zemí ehm, eh, normálnímu kalendářnímu roku, 1. leden až 31. prosince. A u nás je to jinak. My zkrátka o rozpočtu hlasujeme v září, na podzim a tak je to i s evropským rozpočtem. A já mám následující myšlenku. Mohli bychom se možná dohodnout na tom, že zorganizujeme v tu stejnou, ne, ve stejný okamžik eh, ty diskuze o zaměření rozpočtu. První den bychom o tom diskutovali společně a ten druhý den by potom každý o tom diskutoval doma ve svém národním parlamentu. Takže první den bychom mohli říci, ano, my tady diskutujeme mezi 27 eh, národními parlamenty a Evropským parlamentem. A každý by samozřejmě byl doma, ale měli bychom vlastně takovou videokonferenci a diskutovali bychom o zaměření našich rozpočtů. Už ta skutečnost, že bychom zorganizovali tuto rozpravu, by měla několik eh, důležitých výhod. První výhoda – Bylo by nutné, abychom vycházeli ze stejných ekonomických hypotéz. Jaký předpokládáme hospodářský růst, jak bude vypadat euro nebo cena eh, ropného barelu nebo eh, jaké budou úrokové míry. V tuto chvíli každá jednotlivá z našich zemí má různé ekonomické hypotézy, odhady, tak jak eh, to vidí ministerstvo financí. Takže já navrhuji, abychom se tady sjednotili. Za druhé, pokud budeme takto postupovat společně, tak by každý uvedl, jak si představuje e, svou rozpočtovou politiku a to, jak bude vyhovovat e, evropské disciplíně, e, tedy postup směrem k rovnovážnému, k vyváženému rozpočtu, potom strategie růstu, která bude pravděpodobně eh, přizpůsobena finanční situaci, finanční krizi. Takže o tom bychom hovořili a také by každý z nás poskytl svůj názor k tomu, jak ve svém rozpočtu zohlední financování společných politik do budoucna, jako je politika vědy, výzkumu, vzdělávání, to jsou politiky, kde bychom se na Evropské unii shodli, a, a, ale které mohou být úspěšné pouze v případě, že budou převedeny do jednotlivých rozpočtů každé země. Tady samozřejmě v Evropském parlamentu také, ale i v národních parlamentech. Takže pokud bychom naše rozpočtové jednání Eh, začali společně, tak by to přineslo velkou výhodu, tedy to, eh, že by to překonalo ty propasti nebo ta oddělení, hranice, které jsou, které jsou v této věci mezi našimi zeměmi, protože oni už tady nejsou samozřejmě geografické hranice, ale eh, jsou tady určité věci, kde politické debaty se vedou čistě národně. A to i v těch oblastech, kde tu orientaci eh, stanovujeme společně se všemi členskými státy v Bruselu. Takže pokud se budeme snažit vytvořit takový postup, taková, taková eh, setkání, která by nepřinášela žádný právní závazek, byl by to pouze, eh, byla by to pouze výměna názorů, jako ta dnešní. Ale já zkrátka navrhuji, že tento jednoduchý postup by vedl k tomu, že bychom tady v první fázi srovnali naše názory a vlastně by to už vedlo k určité koordinaci našich rozpočtů a zároveň by do toho byly od samého počátku zapojeny i národní parlamenty. A potom na základě toho, co by zasnělo během této rozpravy by každý národní parlament a příslušný výbor mohl připravit eh, návrh rozpočtu a potom by eh, se vidělo, jakým způsobem to zohlednilo ty naše rozpravy nebo eh, tu koordinaci. Vidím, že se tady o slovo hlásí italská delegace. Eh, nebo chtěl bych pozdravit italskou delegaci, která je také hojně zastoupena. Je tam pan Caravalia ze Senátu, přihlásil se o slovo a tímto má slovo. Vážený pane předsedo. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, zástupci Senátu by vám rádi poděkovali za tuto příležitost. Chtěl bych se především zaměřit na případné synergie mezi rozpočtem EU a národním rozpočty. A potom bych chtěl ještě něco říct k debatě, která proběhla v rozpočtovém výboru italského senátu o budoucnosti evropského rozpočtu. Pokud je o ten první aspekt, souhlasíme s názorem pana Lamasura. máme velice omezené možnosti pro synergie mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty. A to proto, že nám chybí zdroje, chybí nám prostředky. Kromě strukturálních fondů studie nezjistila žádnou formu koordinace mezi využíváním nebo uplatňováním evropské národních politik. Evropský rozpočet a národní rozpočty převažují, představují samostatné entity, To vyplynulo z řady pohovorů, které provedla firma Deloitte, které ukazují, že lidé se víc zaměřují na národní úroveň než na úroveň evropskou. V situaci Itálie máme rozpočet, který se mění, kdežto evropský rozpočet vychází z víceletého programování a to je mnohem přísnější, mnohem méně se to mění. A tento oddílný přístup znamená, že je mnohem obtížnější řádně koordinovat. Takže jaké synergie jsou možné mezi italským rozpočtem a evropským rozpočtem? Otevřená metoda koordinace je slabá, protože je příliš svazující. A to platí i pro hlavní ekonomické nebo hospodářské směry. Vy navrhujete předběžnou debatu o rozpočtu, pokud budeme vycházet ze společné hypotézy, samozřejmě by nám to přineslo velké výhody. V současné situaci v Itálii snažíme omezovat výdaje, to není úplně nejlepší kontext pro synergie, nicméně možná by to mohlo také znamenat, že jednotlivá ministerstva si stanoví své priority tím, že zaměří prostředky na sektory, které vyplývají z evropských programů a zamyslíme se nad tím, jak do větší hloubky využít všechny možné synergie. A navíc, Itálie je čistý přispěvovatel a to by mohlo vést k další motivaci účinného využití prostředků převáděných z EU. A také teď velice vhodná doba na to, abychom rozpočtovému výboru v italském parlamentu a vůbec parlamentu navrhli, že bychom měli mít větší synergie mezi národními politikami a politikami, které uplatňujeme v evropském rozpočtu, zvlášť ve vztahu k Itálii. V rozpočtovém výboru Senátu také proběhla široká debata na téma evropského rozpočtu. Zaznělo z ní především to, že dekády integrace do Evropské unie a makroekonomická nerovnováha mezi zeměmi zrostla Zatím jsme nedospěli ke zblížení, kterého bychom dosáhnout chtěli. V obchodní bilanci máme stále rostoucí deficit a také v některých dalších sektorech, zatímco v jiných zemích jsou naopak obchodové přebytky, obchodní přebytky. Pokud se nebudeme dál zbližovat, mohlo by to ohrozit jednotnou měnu. Maximální možná konvergence je prioritou pro evropský rozpočet pro nadcházející léta. A také nárůst prostředků pro konkurenceschopnost. A v průběhu debaty o víceleté půjčce pro Řecko zaznělo, že ta půjčka jako taková v podstatě představuje ústavní změnu pro Evropu. Přestože jednotlivé členské státy využili prostředky mimo evropský rozpočet. Řecko zachránila evropská operace. Evropský rozpočet není schopen pokrýt veškerá fiskální rizika, a to odpovídajícím způsobem, a proto je zásadní, aby evropský rozpočet, který známe dnes, prošel změnou své povahy, a to pokud možno v nejbližší budoucnosti. A proto se chci zeptat, rozpočtového výboru Evropského parlamentu, jestli by mohl věnovat nějaké zasedání právě tomuto tématu, zapojili by se do toho národní parlamenty a týkalo by se to budoucnosti rozpočtu. Děkuji. Děkuji. Děkuji za velmi zajímavý příspěvek a slovo má pan Kareš, který zastupuje Francii Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za toto velice užitečné setkání. Je to také velmi zajímavé v tento okamžik, kdy procházíme velmi závažnou krizi. Každý si samozřejmě uvědomuje, jak důležitá jsou rozhodnutí, která padnou na evropské úrovni v příštích eh, měsících. A Ono samozřejmě není vždy snadné předkládat přesné návrhy, ale vám se to daří. Vaše dokumenty mi velice vyhovují a díky nim bez pochyby bude možné dopracovat se k nějaké reakci. Ctítím váš názor, pokud jde o naše cíle. Myslím si, že jsou tady v podstatě dva takové požadavky, které by každý členský stát měl splňovat. Jednak snaha vlastně očistit, eh, ozdravit finance, to je zřejmé, a za druhé samozřejmě usilovat o růst, uchovat růst, protože trh se tady snaží, eh, nebo jsou tady určité sankce a dochází k deficitům, ale také je tady mnohem menší předpoklad růstu v Evropě a je to velmi závažný problém. Sladit tyto dva cíle je náročné. Dosud, a už to tady bylo řečeno, tyto věci nebyly dostatečně sladěny a soulad hospodářství nebo koordinace na evropské úrovni neprobíhala nebo neproběhla tak, jak bylo potřeba. Takže je potřeba k tomu nalézt nové nástroje. A já tady sdílím váš názor, i pokud jde o evropský rozpočet. Myslím si, že je potřeba mít tady schopnost zasáhnout. Evropa musí mít velkou schopnost zasáhnout, pokud chceme podpořit evropský růst. A mám úplně osobní názor že možná, že bychom tady dokonce mohli mít eh, čistě evropskou fiskalitu, fiskální záležitosti, úpravu rozpočtu a tak dále. Dále je jasné, že nedostatek rozpočtové koordinace je něco, co už je neudržitelné. V dnešní době musíme prohlubovat koordinaci a musíme se poučit z toho, co proběhlo v minulých letech. Musíme se poučit z toho, že ta koordinace tady zatím v praxi vlastně nebyla zajištěna správným způsobem, dostatečným způsobem. Jinak si myslím, že tady některé věci nebyly zcela pochopeny, možná proto, že to nebylo dobře vysvětleno, eh, tady jde o tu strategii. A mm, je pravda, že ve Francii eh, tento návrh byl špatně přijat. Někteří se obávali omezení národní suverenity. Ale je to tak, že je třeba usilovat o koordinaci a tady si myslím, že váš návrh je velice zajímavý ať už si vybereme jakýkoliv nástroj, je v každém případě potřeba, aby se do toho více zapojili evropské, tedy národní parlamenty. A pokud jde o tu interparlamentní výroční konferenci, tak tady si myslím, že to je velmi vhodné řešení. Bez pochyby by to umožnilo eh, odstranit některá váhání nebo dokonce možná mírný odpor k návrhu komise. Takže já si myslím, že toto je dobrá cesta a v každém případě se donívám, že členové Evropského parlamentu, i když já tady nemám ten mandát je zde zastupovat, ale Evrop- eh, francouzští poslanci by bez pochyby eh, s tímto návrhem souhlasili. Děkuji. Děkuji. A máme tady také naše německé přátelé. A já bych chtěl udělat následující připomínku. Jde tady o zástupce tří parlamentů, Německa, Francie, Itálie. No to jsou tři největší ekonomiky v eurozóně a kontinentální Evropě. Tyto tři země jsou ve velmi různé situaci v některých ohledech, například pokud jde o, o konkurenceschopnost. pokud jde o e, vnější rozvahu, rozpočtovou situaci. Ale tyto tři země mají vlastně takovou společnou nemoc. A to je nízký nebo příliš oslabený růst. Jsou to tři nejvýznamnější ekonomiky eurozóny, to znamená, jsou takovým tažným motorem, hnacím motorem a bohužel mají anémii neboli um, jsou oslabeny, růst je oslaben. Eh, před eh, krizí v sedmi prvních letech tohoto století došlo k největší prosperitě lidstva na celém světě. Ázie měla 7, 8 nebo 10 růstu ročně, Latinská Amerika 6 nebo 7, USA 3 Afrika 5 a v tuto chvíli má Afrika i po krizi 5% růst. Ty tři země, které jsem uvedl, v průměru registrovali růst jednoprocentní během sedmi let před krizí. A to je společná nemoc, kterou musíme vyléčit. Tyto tři země měly také různé strategie. A my samozřejmě chápeme situaci našich německých přátel, protože když srovnáme Německo a Francii, tak ve stejném období se Německo rozhodlo eh, tady o něco dále usilovat o nějaké další cíle, Francie ne. O deset let později ale Němci nebyli za své úsilí dostatečně odměněni. Německo se stalo opět nejvíce konkurenceschopnou zemí na světě, eh, jedním z největších vývozů společně s Čínou, ale eh, hrubý národní produkt německý roste velice pomalu, takže i kupní síla eh, roste pomalu a nesnižuje se nezaměstnanost a prognózy růstu do budoucna nejsou příliš příznivé. Takže Německo, ztrati, Francie také ztratila svoji konkurenceschopnost a má velmi eh, nízký růst. Itálii tady nebudu posuzovat, eh, pokud jde o úsilí, které vyvinula, ale pokud jde o těch, o těch prvních sedm let tohoto století, tak růst byl nulový, zatímco celý eh, svět, celý zbytek světa roste velmi dynamicky. Takže pokud tady nebudeme mít 2,5 až 3 růstu, tak nemůžeme se dostat e, nebo znovu obnovit naši finanční situaci a financovat naši konkurenceschopnost budoucnosti, napravit situaci v oblasti důchodu a tak dále. A tady musíme spolu diskutovat, protože tady je problém, který bych označil za vědecký. Jaká je správná politika, jaký je správný politický mix, pokud jde o financování budoucích investic, měnových politik a tak dále. A máme tady také nutnost nalézt eh, finanční hmm, rovnici do budoucna. Jsme různé země a je to velice obtížné. Takže my teď tady máme tuto společnou nemoc, máme ty společné obtíže, problémy a je třeba, abychom si vyměnili naše zkušenosti a abychom se inspirovali od poznatku našich partnerů v Evropské unii, kterým se daří lépe než nám. Takže to je jenom taková drobná osobní připomínka a teď udělím slovo třem zástupcům národních parlamentů. Jednak tady máme Salvatora Galia, který zastupuje čtvrtou největší nebo nejdůležitější eh, ekonomiku kontinentální Evropy, tedy Španělsko. Máte slovo? Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. V každém případě bych rád promluvil i jménem poslanců španělských, naší domácí poslanecké sněmovny. Oni tady nemohou být právě z toho důvodu, že u nás doma v našem parlamentu probíhají důležitá jednání. A proto bohužel musí být v poslanecké sněmovně. Pokud je o myšlenky, které nám předložil pan předseda Lamasur, co se týče možnosti jakési debaty o rozpočtu, já myslím, že to je velice důležitý aspekt – a totiž to, aby zástupci národních parlamentů lépe pochopili, že jsou tady jisté protiklady, protimluvy, nebo v čem spočívají rozdíly, které se týkají evropského přístupu a přístupu vnitrostátního. Samozřejmě Evropská rada přijímá určité zásady, ty se pak vysvětlují poslancům, národních parlamentech. Přijímají se určité kompromisy, ovšem ne vždy se pak vysvětlí, jaké cesty, jaké prostředky mají instituce Evropské unie k jejich realizaci, jak už také říkal italský kolega. Kolik nás stojí ty věci, které stanoví Evropská unie? Takže ta společná debata mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty by nám vlastně mohla vysvětlit určité věci. Konec konců setkáváme se s tím i na radě. Někdy je nutné ukončit nějaký projekt A je třeba také mluvit o flexibilitě a o tom, že někdy bojujeme s radou, když třeba chybí nějaké prostředky v řádech několika set milionů. Takže často musíme i hledat cesty k solidaritě a podobně. Chci jen říct, že i každodenní rozpočtová politika v Evropském parlamentu je věc, kterou bychom rádi předestřeli kolegům v národních parlamentech, aby to lépe pochopili. V podstatě eh, platí zásada, která je zcela jasná. Pokud využijeme nástroj, který navrhuje pan Lamasur, měla by skutečně předem proběhnout reálná debata, abychom zjistili, do jaké míry vnitrostátní rozpočtové cíle budou kompatibilní s obecnými hospodářskými směry, které byly schváleny v Bruselu. Pokud nebude probíhat tato neustálá komunikace mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními, v podstatě to povede jenom k nedůvěře, k odporu A národní parlamenty budou mít pocit, že přicházejí o svou odpovědnost a to bude podkopávat koordinaci. A proto si myslím, že to, co navrhuje pan Lamasur, je návrh, který bychom všichni měli odsouhlasit. Děkuji. Máme tu čest, že je mezi námi předseda výboru pro rozpočet a veřejné financování v Polsku pan Plejda a já mu nyní uděluji slovo. Pane předsedo, vážení přítomní. Já bych chtěla velice srdečně poděkovat za to, že jste zorganizovali eh, toto setkání, toto zasedání, protože problémy eh, spojené s koordinací rozpočtu, s plánováním rozpočtu, to je jedna ze zásadních úkolů pro nás všechny, jež jsme členy rozpočtových výborů v našich národních parlamentech. A já jsem velice rád, že právě Evropský parlament se o to tak intenzivně zajímá, o tuto otázku. My v Polsku se těmito záležitostmi zabýváme děláme velice intenzivně. Zejména protože v průběhu toho minulého roku se nám podařilo vybřednout z té krize trochu lépe ve srovnání s ostatními zeměmi. Ale zároveň si uvědomujeme, že problémy, jež se nějakým způsobem pojí s finanční krizi nebo s eh, krizi na finančních trhu, se mohou kdykoliv vrátit a vrátit se i do Polska. Proto máme cit proto a jsme bdělí, abychom i my se účastnili veškeré veškerých kroků, jež se snaží preventivně reagovat na jakékoliv budoucí, budoucí finanční krize. Proto jsme rádi, že zde máme co dočinění s fiskální obezřetností, že s ní počítá i Evropský parlament. Co je více, jsme ochotni si představit i scénář, že země, jež se nedrží takové obezřetnosti, jež lehkou rukou utrácejí, tak by mohly narazit i na určité sankce ze strany ať už Evropské unie nebo jiných eh, mezinárodních finančních institucí. Ale my bychom si přáli, aby takovéto sankce, pokud by měly být zavedeny, měly povahu sankcí absolutně spravedlivých. Evropská komise se v jednom ze svých posledních dokumentů vyjadřila v tom smyslu, že by například mohly být pozastaveny prostředky ze strukturálních fondů nebo z těch fondů soudržnosti, že by toto mělo být podzastaveno. Tam my se domnívám, že by to byla chybná strategie, protože v praxi by se to týkalo pouze těch chudších unijních členů, pouze těch nových členů Evropské unie proto se domníváme, že by tady ten mechanismus měl být propracován jinak. My nejsme proti tomu, aby se zasáhlo, naopak jsme pro, aby se něco takového zavedlo. Ale mělo by to být nějaké spravedlivé řešení, jež by e, udeřili eh, do jakékoliv země, jež by postihli kteroukoliv zemi, nezávisle na tom, zda z určitého fondu čerpá či ne. Další věc, která je pro nás významná, je ta perspektiva Evropy 2020 a jakékoliv vývojové aktivity, jež eh, posílí například konkurenceschopnost či výzkum a vývoj že to mají být ty cíle, jež mají vždy patřit k prioritám i do budoucna. I tady hovoříme pro takovéto uvažování, ale zároveň nesmíme zapomínat i na to, že takové jednoduché uvažování že se jedná o absolutní priority, by mohlo v budoucnosti vést eh, k rozlišování v rámci Evropské unie mezi regiony, jež se schopn, jsou schopny vyvíjet rychleji a potom i ty, jež prostě zůstanou pozadu. I zde musíme zohlednit určitý prvek nikoli pouze to, kde, ve kterém regionu se nachází nějaký, nějaké badatelské pracoviště, ale i zeměpisnou situaci tak, aby rozvoj vědních oborů, zkoumání, vývojová činnost se netýkal pouze určitých vyvolených, případně určitých zeměpisných oblastí v rámci Evropské unie. Dále, koordinace národních rozpočtů a nějaké vzájemné harmonizování s, budžete, s rozpočtem komunitárním je velice důležitá. Je tady mnoho témat, jež bychom mohli koordinovat. Pan předseda sám upozornil na některá tato témata, na ty rozpočtové položky. I jiní se o nich zmiňovali. A ta témata, jež přímo vybízejí k vzájemné koordinaci, nikoli pouze v rozpočtu, ale v různých programech, těch je celá řada. Nedávno jsme sami byli svědky i v Polsku, ale i v jiných zemích, v jiných členech Evropské unie toho, že jsme pocítili dopady například záplav. A takovéto rozpočtové programy by měly přistoupit i ke koordinaci investic, jež se vážou na ochranu životního prostředí či předcházení živelním pohromám například v příhraničních oblastech nebo vůbec v Unii. Tak, abychom, realizujeme i určité investice v jedné zemi, tak by nebyly uskutečněny v té zemi sousední, takže potom ten dopad nebude tak, jak si přejeme, takový, jak si, protože když se něco dělá jednostranně, tak ta příroda si pak dělá, co chce. I tak. To je vše propojeno s dopravní infrastrukturou, energetickou bezpečností um, a tak dále. Samozřejmě tato koordinace je potřebná a rozpočtová koordinace porovnávání národních rozpočtů s rozpočtem unijním to potřebujeme. Zároveň nesmíme zapomínat o subsidiaritě, o e, zásadě doplňkovosti, aby Evropská unie se nesnažila nahrazovat ty aktivity, jež spadají do pravomoci národních e, orgánů. Zde by Unie měla přímo podporovat tu koordinaci, posílit společnou odpovědnost za finanční politiku a za evropské hospodářství, ale nikoli je nahrazovat. Takže já doufám, že i do budoucna se budeme scházet a že budeme mít i konkrétní řešení, jež budeme moci probírat na svých zasedáních a že budeme řešit i konkrétní problémy, eh, jež se vážou na koordinaci rozpočtu v rámci Evropské unie. Děkuji. Merci, hm, Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych říci, že na nás velice zapůsobil eh, ekonomický výsledek Polska za rok 2009, protože to je jediný stát Evropské unie, který si zachoval růst v plusu. Takže velmi vítám tento příklad. Doufám, že se ho budeme držet a že takových zemí bude více. Další země, která má problémy s růstem, je Švédsko a já tady dám slovo panu Geranovi Fermovi, který je členem Evropského parlamentu. Eh, je to sociální demokrat. Um, Děkuji. Nejsem tady samozřejmě zástupce Švédska, zvlášť protože moje politická skupina je ve Švédsku v opozici. Doufám, že ne na dlouho. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tato debata, tato diskuze je velmi zajímavá. Opravdu si myslím, že se musíme zaměřit na to, že můžeme využít situace, nesmíme propásnout příležitosti, které nám přináší dobrá krize. Jak se říká, krize často vede k novým myšlenkám a já myslím, že se o toto musíme pokusit i tentokrát. Krize už teď vyvolala novou debatu o evropském rozpočtu, to, to je jasné. Objevily se zajímavé náhledy na věc, některé méně zajímavé. Ministr financí Spojeného království první den ve funkci hrozil, že hrozil vetem pro celý rozpočet EU. Samozřejmě nacházíme se v jiné, nové situaci, to je jasné. A obvykle v takovéto situaci Evropský parlament se snaží prosadit zvýšený rozpočet, další daňové pravomoci pro Evropskou unii, ale myslím, že tentokrát to tak nebude. Ta debata je mnohem vyváženější než dřív, i v této instituci. Ve skupině socialistů nebo socialistů a demokratů v Evropském parlamentu jsme začali interně pracovat na materiálu, který se má dotýkat reformy rozpočtu. Já myslím, že to vyvolalo zajímavou debatu v našich národních delegacích. Samozřejmě problém spočívá v tom, že v krizi většinou potřebujeme Evropskou unii a evropskou spolupráci mnohem víc než předtím. Za účelem růstu, pracovních míst, infrastruktury, výzkumu a vývoje, finanční stability a tak dále. Potřebujeme také víc evropské spolupráce, vzhledem k tomu, jak se vyvíjí společnost. To se odráží v Lisabonské smlouvě, vzhledem ke globalizaci, ke změnám klimatu a celé řadě dalších tendencí. Takže navzdory finančním omezením členské státy dál přidělují stále více úkolů Evropské unii. Víc úkolů, ale ne víc zdrojů samozřejmě, když se na ty úkoly podíváte, společná zahraniční a bezpečnostní politika, politika pro změnu klimatu, migrace a vnitro, to jsou drahé záležitosti. A přestává to být slučitelné. Dalo by se vždycky říct, že když jsou důležité nové priority, zkrátíme ty staré. Problém je ten, že když toto některé členské státy řeknou a navrhnou třeba, že snížíme společnou zemědělskou politiku. Objeví se jiné členské státy, které řeknou ne. A když některé členské státy řeknou, že například omezíme politiku soudržnosti, protože státy bohatnou a už nebudeme potřebovat ve stejné míře politiku soudržnosti, ale na druhé straně stále rozšiřujeme Evropskou unii a přibíráme chudší státy. Takže tady také není snadné východisko. Takže co budeme dělat? Přestože patříme k různým politickým skupinám, rozhodně můžeme souhlasit s názorem, který předložil náš předseda. V našem eh, materiálu, materiálu socialistů o reformě rozpočtu, říkáme, že musíme udělat víc věcí. Musíme se zaměřit na zvýšenou kvalitu výdajů, včetně zjednodušení a účinnosti. Prostě musíme za méně peněz získat víc a na to se opravdu musíme zaměřit mnohem víc než dřív. Musíme se víc zaměřit, jak už bylo řečeno, na komplementaritu mezi národními rozpočty a Evropskou unii. Potřebujeme lepší koordinaci toho, co děláme. Musíme se zaměřit na politiky, kde je podstatnější přidaná evropská hodnota. Je to zjevné, pokud jde o výzkum a vývoj, přeshraniční energetiku, investice a řadu dalších věcí. Zaměřme se víc na tyto věci a zaměřme se také víc na to, abychom našli nějaké národní úspory v důsledku evropské koordinace. Když například v nějaké oblasti zřídíme Evropskou agenturu, mělo by to vést k tomu, že poklesnou výdaje národních orgánů, ale čas, málo kdy to tak bývá. A zvlášť vy jako národní parlamenty byste si také měli být víc vědomi toho, že potřebujeme vnitrostátní úspory v důsledku toho, co děláme na evropské úrovni. A myslím si, že se také musíme víc zabývat možností spolufinancování jako třeba v takových věcech, jako je partnerství veřejného a soukromého sektoru, využití Evropské investiční banky, kreativnějším způsobem a tak dále. Já myslím, že můžeme dělat celou řadu věcí. A samozřejmě měli bychom hovořit o nových metodách pro zajištění příjmů, včetně zelených daní, finančních daní. Ale samozřejmě na základě dohody mezi členskými státy. My si myslíme, že můžeme zavrhnout myšlenku nezávislé daňové pravomoci v Evropské unii. To by nefungovalo. Náš eh, předseda v jedné zprávě před dvěma lety říkal nebo psal, že musíme respektovat národní fiskální eh, pravomoci. Já myslím, že to je pravda. Ale stejně můžeme dělat některé věci i ve vztahu k daním. A my máme obavy, a to je poslední věc, kterou chci říct, my máme trošku obavy z toho, že se zdá, že členským státům se nechce zaplatit za ty nové úkoly, které si stanoví na evropské úrovni, přes evropský rozpočet ale jsou spíš připraveny platit přes jiné mechanismy. Speciální mechanismy třeba pro změnu klimatu, pro novou finanční krizi, nebo jako je EDF pro rozvojovou pomoc a tak dále. A výsledek je takový, že to vede k menší transparentnosti, menším možnostem pro přidělování prostředků a priorit na základě racionálních úvah vede to k menší demokratické zodpovědnosti a to je opravdu problém, který budeme muset řešit a z toho máme obavy. A možná to, co navrhuje náš předseda, abychom se pravidelněji setkávali, organizovaněji setkávali tedy Národní parlament a Evropský parlament, to by možná také byl jeden ze způsobů, jak řešit tento problém. Děkuji. Oui, merci, Goran. Děkuji, Gorané. A nyní bych si dovolil ilustrovat to, co říkal um, Goran Ferm. Pokud jde o tu naléhavou situaci, naše vlády musí udělat celou řadu rozhodnutí a velmi často tato rozhodnutí schvalujeme, ale to vše probíhá za okolností, které se vymykají kontrole parlamentu. A tady s tím souhlasit nemůžeme. Nemůžeme souhlasit s tím postupem. Souhlasíme eh, s tou podstatou, ale ne s tím postupem. My jsme zvoleni občany, tak abychom aplikovali uh, ústavu a z toho důvodu to nemůžeme dopustit. Uvedu dva příklady. Jeden případ eh, se týká výdajů a jeden příjmu. Pokud jde o ty výdaje. V Evropské radě v lednu se hovořilo o politice potírání klimatických změn a potom se hovořilo také o selhání konference v Kodani. Evropská rada se rozhodla, že vzhledem k těmto věcem vypracuje návrh, který Evropská unie učinila už vlastně před Kodaní s ohledem na nebo s předpokladem, že Kodaň bude úspěšná a šlo o podporu vývoje v boji proti klimatickým změnám a e, měla tam být podpora 2,5 miliardy eur. Evropská rada tedy rozhodla, a my jsme to, se to dozvěděli potom v tiskovém sdělení, že Evropská rada ve své moudrosti rozhodla, že v roce 2010, nebo od roku 2010, tedy budou poskytnuty 2,5 miliardy euro pro rozvojové země tak, aby snižovaly své skleníkové plyny. A v roce 2011 a 2012 to, to bude obnoveno a potom to bude ještě možná navýšeno. Takže to se nás poněkud dotklo a když jsem se na to dotazoval, tak mi bylo řečeno, že se mě to netýká, nebo že nás se to netýká, protože to není z rozpočtu Evropského parlamentu, to je z národních rozpočtů. My, vlády, jsme se rozhodli na tom, že se podělíme o tuto částku podle určitého klíče a ten klíč jsme spolu vyjednali. A je to klíč, který v podstatě odpovídá hrubému národnímu produktu každému, každého členského státu. Takže to je takový příklad, kde vlastně eh, naše, eh, naše vedení v Bruselu přijalo toto rozhodnutí. Evropský parlament se toho nemohl vůbec eh, zúčastnit, toho rozhodnutí. Já si myslím, že ani národní parlamenty nemohly. Každý národní parlament v nejlepším přeskoumal malou část, národní část, která je součástí této celkové politiky. Ale pokud jde o posouzení této celkové politiky, eh, tady nejde o posuzování části eh, Slovinska nebo Francie, nebo tady je potřeba to zkoumat globálně. Je to velice důležitá politika a opravdu se to vymyká kontrole parlamentů, jak bruselského, tak i národních. A jsou tady jiné příklady. Je tady 21 nebo 22 zemí z 27, pokud jde o zásah v Afganistánu. A žádný z našich parlamentů nemá skutečnou kontrolu nad politikou, která je rozvíjena v Afganistánu. Pokud jde tedy o akci eh, těch vojenských jednotek. Takže to jsou výdaje. A pokud jde o příjmy, tak já si myslím, že všichni s úlevou jsme vzali na vědomí, že 9. května naše vlády dohodly plán finanční záchrany, kde vlastně bude finanční rezerva um, 750 miliard eur možnosti půjček. Tato částka vlastně vychází eh, z, také z Mezinárodního měnového fondu a potom je tam ještě 60 miliard eh, kapacity půjček Evropské unie. Takže když se potom podívá, když jsme si přečetli smlouvy, tak jsme zjistili, že Evropská unie si může půjčovat. A Evropská komise tedy, pokud bude potřeba, tak bude moci vzít půjčku 60 eh, miliard eur, aby podpořila zemi, která bude mít nějaké mimořádné problémy. Těchto 60 miliard eur se nikde neprojeví v žádném rozpočtu. Ani ne v evropském a ani ve vašich národních rozpočtech. V národních rozpočtech budete mít podíl z těch 840 miliard, které se, tu část, která se týká vaší země, ta tam potom bude. A jde o rozhodnutí Rady Evropy, když se má aktivovat tato rezerva, ta půjčka 60 miliard eur. A vlastně tady do toho evropské parlamenty nemají vůbec žádnou možnost vstoupit. A to není přijatelné. My přece máme spolupracovat a Eh, chceme dbát na to, aby rozpočtová koordinace umožnila eh, zajistit to, že ta rozhodnutí, která budou přijímána k rozpočtu evropskému i národnímu, budou spolu ladit a zároveň budeme mít skutečnou parlamentní demokratickou kontrolu s veřejnou rozpravou, hlasováním, prezentací veřejnému názoru nebo veřejnému mínění prostřednictvím médií. Takže to je velice důležité. Tady bylo řečeno, že je to velice naléhavé a já tady nějak nespochybňuji dobrou vůlu vlád, ale pod tou naléhavostí se tady zavádí takové obskurní procesy, postupy, které nejsou v pořádku. A já bych nyní chtěl dát slovo panu Bilio, eh, je výbor, eh, finanční výbor Itálie. Děkuji. Já bych rád poděkoval panu Lamasurovi za to, že zorganizoval dnešní setkání. Já myslím, že to opravdu prospěšné. Já už jsem byl v Bruselu i dřív a jsem přesvědčený o tom, že potřebujeme vytvářet větší synergie mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty. Zvlášť pokud jde o politiku růstu. Odkazujeme se na zásadu subsidiarity. Už jsem slyšel, že se musíme vyhnout tomu, abychom na evropské úrovni dělali to, co mohou členské státy dělat na úrovni národní. Jistě všichni budeme souhlasit s tím, že zásada subsidi subsidiarity funguje i naopak. Jinými slovy, na národní úrovni máme dělat to, co na evropské úrovni dělat nejde. A není to jenom hraní se slovy, protože dnes jsme v situaci, kdy konkurenceschopnost a konkurence na globální úrovni znamená, že musíme přijímat politiky za účelem dalšího růstu, které je třeba schválit samostatně na národní úrovni, jak říkal pan předseda Lamasur. Pokud je o to, že v posledních sedmi nebo osmi letech jsme museli zohlednit i to, že národní členské státy, včetně těch silnějších států, nebo možná, že bychom mohli spíš říct méně slabých, států, několik států, jak už jsem říkal, nedosáhlo velkého růstu. Růstu, který by byl vůbec srovnatelný s růstem, který jsme měli předtím v jiných situacích. A z toho bychom se měli poučit. A já myslím, že tady pořád ještě naděje, že Hrdý národní stát se může zachránit v globální konkurenci. Nicméně myslím si, že časem z toho bude jen taková iluze a to je hlavní důvod, proč se domnívám, že bychom se všichni měli hodně zamyslet nad tím, co se dá udělat na komunitární úrovni, na úrovni EU. Protože samozřejmě musíme zohlednit rozdíly mezi jednotlivými státy, A nemůžeme se snažit naplnit cíl dalšího růstu, vzhledem k tomu, že potřebujeme veřejné prostředky, potřebujeme rovnováhu v národních rozpočtech. Nemůžeme věci nechat tak, jak jsou, protože v takovém případě by se mohlo stát, jak my říkáme v naší zemi, že zatímco lékař bude studovat diagnózu, pacient zemře. To nechceme dopustit. A já myslím, že nad tím se musíme zamyslet i v kontextu naší schopnosti řešit krizi. A v kontextu posledních událostí z Řecka. A ta by měla být varováním a poučením. A já myslím, že zjištění, která vyplynula z této studie, znamenají, že s výhledem na rozpočet pro rok 2011 byla reakce evropského rozpočtu na krizi velice umírněná, míně řečeno. Někdo může říct, že jsme toho udělali příliš mnoho, Vzhledem k tomu, jak málo máme prostředků, jak říká pan Karavali, když se rozhodovalo na národní úrovni, bylo to všechno mimo rozpočet, nad rámec rozpočtu. A já myslím, že to není jenom účetní záležitost. Já myslím, že široká veřejnost v Evropě pochopila, že Evropa neřešila krizi náležitým způsobem a nevede se ani dobře, co se týče růstu. A tady vyvstává otázka, kterou už se zabýváme nějakou dobu a kterou nadnesl pan Lamasur i celá řada dalších kolegů. Má Unie odpovídající zdroje, aby mohla financovat své cíle? A některé z těchto cílů musíme uplatňovat na národní úrovni, jak už jsem říkala. Takže pokud chceme dosáhnout nějakého pokroku, pokud je o integraci, Evropská unie potřebuje finanční nástroje, které budou reagovat na globální výzvy a na požadavky občanů. A jak už jsem říkal, Občané by měli mít možnost řádné demokratické kontroly rozhodnutí přijatých na národní i na národní úrovni. A já myslím, že v tomto ohledu vytváření větších synergií mezi rozpočtem EU a národními rozpočty musí alespoň do jisté míry reagovat na tento požadavek. A proč je podle mě chválihodný ten návrh, který nám byl předložen? Protože až si budeme určovat kritéria pro klasifikaci, která budeme využívat v národních rozpočtech i v evropském rozpočtu, samozřejmě budeme potřebovat kritéria, která budou hodně podobná. Abychom mohli okamžitě a řádným způsobem srovnávat výdaje vyčleněné na konkrétní politiky. V naší zemi to děláme na národní úrovni, u rozpočtu pro regiony a pro veřejné orgány, abychom mohli řádně srovnávat. A to je možné, protože máme standardizované rozpočty na národní a podnárodní úrovni. To patří do naší federální struktury a ve společenství by to mělo být stejně. Takže souhlasím s panem Lamasurem a na závěr bych ještě řekl, že zcela souhlasím s předloženým návrhem. Myslím, že potřebujeme diskuzi, potřebujeme společnou diskuzi o rozpočtech protože to by při nejmenším znamenalo, že se dostaneme k důležité demokratické otázce, což je ústřední úloha Evropského parlamentu. A souhlasím s tím, že bychom uspořádali meziparlamentní konferenci. Já myslím, že jste říkal, že by to měla být otevřená debata které by přihlížely i ostatní. Bylo by to tedy mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Všechny tyto parlamenty mají rozpočtové pravomoci a tato meziparlamentní konference by snad umožnila usměrnit diskuzi o tom, jaké volby potom k jakým volbám přistoupí u veřejných rozpočtů jednotlivé parlamenty. A také souhlasím s tím, že bychom měli Evropskou finanční konferenci, za nadcházejícího belgického předsednictví, abychom si připravili společné politické prohlášení k úloze národních rozpočtů a evropského rozpočtu při financování evropských politik a také o zdrojích a obecné demokratické kontrole. A ještě zcela na závěr, už jsem o tom také mluvil, já myslím, že by bylo iluzorní, aby se někdo myslel, že větší synergie mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty nám pomůže zohlednit potřeby většího evropského rozpočtu, a to ze tří důvodů. Za prvé, prostředky přidělované v evropském rozpočtu, podle mého názoru a nejen podle mého názoru, mají klíčový dopad na národní investice a zvlášť soukromé investice. A za druhé, Veřejné financování v Evropské unii je nutné, aby podle zásady subsidiarity bylo možné naplňovat cíle s vyšší evropskou přidanou hodnotou, kterých nemůžeme dosáhnout na národní úrovni, třeba pokud je o nové strategické priority pro konkurenceschopnost, inovace a tak dále. Týká se to i přistěhovalectví. O tom toho Itálii víme hodně, protože jsme země, která je obklopená mořem. A s přistěhovalstvím se sami nevypořádáme. A za třetí, a to je poslední věc, pokud chceme znovu spustit proces evropské integrace, a já se ve vší úctě domnívám, že to tak je, znamená to, že potřebujeme, aby Evropská unie dělala něco i na finanční úrovni a dělala to účinně a musí to být také viditelné pro evropské občany. A v tomto ohledu bych rád znovu předložil návrh, který se byl před několika lety, a totiž, abychom přidělili určité prostředky na evropské projekty a projekty, které mají vyšší evropskou přidanou hodnotu. Mám na mysli třeba centra excelence ve zdravotnictví, ve výzkumu, v infrastruktuře. Abychom prokázali výhody evropského financování. Protože Evropa je lepší, když působí právě takto. A proto doufám, že se nám tuto krizi podaří vyřešit a krize nám dá příležitost a pokud se nám podaří přesvědčit všechny, že Evropa nemůže pokračovat jako dřív, ta situace prostě není možná. Takže veškeré snahy zajištění větší synergie mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty jsou prvním krokem a můžeme to jen podpořit. Děkuji. Děkuji, kolego. Jste mluvil o celé řadě věcí a také jste zdůraznil, jak důležité je jedno z doporučení firmy Deloitte. Potřebujeme konsolidovat veřejné prostředky v celé Evropské unii. národní finance, evropský rozpočet a tak dále. Aby bylo možné podívat se na ten vzoreče, podle kterého se počítají naše národní rozpočty a jaký to má dopad na hospodářskou situaci. A když si porovnáme výsledky hospodářské politiky v Evropské unii s výsledky třeba v USA, v Brazílii nebo v Číně, vidíme, že takovýto nástroj zatím nemáme. Takže Pan Kerenc se hlásil o slovo. Omlouvám se, že jsem mu nedal slovo předtím. Děkuji, pane předsedo. Vývoj zcela jasně ukázal, že eh, úsilí o zdraví jednotlivce vede ke kolektivnímu zdraví. Tedy eh, takováto jednotková úsilí nejsou dostatečná vy mluvíte o tom eh, screeningu, s nímž přišel komisař Oli Rehn a eh, pan předseda Barosa. Tady musíme ukázat, že to myslíme upřímně a já bych rád předložil jeden či dva takové náměty, jak můžeme do této debaty zapojit národní parlamenty eh, do toho, než bude tedy rozpočet opravdu schválen. A abychom zároveň nemařili čas. Já tedy s vaším návrhem souhlasím, ale myslím si, že v prvé řadě si musíme jasně prosekat eh, těmi nepotřebnými záležitostmi a zamyslet se nad tím, jak to bude opravdu užitečné. Musíme se odpoutat od eh, těch rozptilujících nebo zastěňujících prostředků. To, že se někdo snaží schovat, skrýt určité rozpočtové aspekty, ať už před komisí nebo před jinými institucemi. Všichni signatáři paktu stability mají právo na úplnou transparentnost rozpočtových praktik. Nechceme se tady scházet, abychom zjišťovali, že nyní zjištíme, nějaká země říká, že ten screening je připravuje o své bytnost, případně, že odebírá pravomoci národním parlamentům. Ne, o to nejde. My nikoho nekrádáme o jeho parlamentní výsady, o e, svébytnou schopnost eh, učování rozpočtu. Ne, my se pouze snažíme lépe realizovat pakt stability a růstu. Tedy eh, pokud eh, chceme, aby to něco přineslo, tak to musí být opravdu kontrola a priori a jak ji můžeme realizovat. Za prvé, užitečné by bylo, kdybychom si udělali takový seznam všech možných triků, kdy se někdo snaží skrýt nějaký problém a pak se podívat, zda se využívají v určitých eh, jednotlivých členských státech případně. A potom ještě existuje jiný argument, totiž národní parlamenty nepřijdou vůbec o nic. Naopak, je to pro ně čistá výhra, protože tak, jak já chápu ten postup a tak, jak jste jej vy vysvětlil, těch 27 členských států a Evropský parlament budou všichni mít ex ante právo náhledu do rozpočtové situace v těch ostatních členských státech. A samozřejmě na základě solidarity a rozpočtové disciplíny je jasné, že takové právo by opravdu mělo být realizováno. A poslední věc. Mnozí z nás, myslím, mají ten pocit, že takovýto předběžné proskoumání by se nemělo zabývat pouze rozpočtovými, čistě rozpočtovými záležitostmi, ale i um, konkurenceschopností. A to je druhá věc, totiž eh, hospodářská eh, měnová unie, ta by rovněž měla přinášet prospěch všem. A nakonec máme tady takovou kakofonii, což je často problém pro naši Eh, hospodářskou měnovou unii a i pro celou Evropskou unii. Je těžké se nějak zorganizovat, máme-li kakofonické zvuky, které přicházejí odevšad. A mnoho vlád si dokázalo velice talentovaně nějakým způsobem sami vyrábět určité věci. Přečteme si, pro, si prohlášení našich eh, šéfů vlád a tak dále je, že za posledních pár měsíců opravdu nebyli příliš důslední. Ano, děkuji, vážený kolego. Tady opravdu jste udeřil hřebiček na hlavičku, mluvil jste velice otevřeně a opravdu jste nechodil kolem horké kaše. Já si to ocením. Rovněž hodil takové téma a to je velice záslužná věc a je to téma, o něm se příliš často nehovoří. Totiž, že musíme eh, ty různé možnosti, jak obcházet eh, tu daňovou, ten, daň, ten rozpočtový přehled, že si je musíme dát na seznam. Já bych sám nedokázal dát ruku do ohně nebo odpřisáhnout na Bibli, že Francie tehdy se chovala před těmi lety úplně bez Eh, jakýchkoliv námitek. Z hlediska toho, co posílala do Bruselu. Samozřejmě já doufám, že nyní už se situace zlepšila, než za dob, co jsem sám eh, byl eh, tehdy ve francouzském parlamentu. Ale co jsme viděli nyní v Řecku? Není to úplně nemožné, že by se to mohlo odehrát jinde, ale jistě není náhoda, že šéfové vlád a hlavy státu se rozhodly, že zdroje budou doplňovány z národních zdrojů, z národních příspěvků. A to by mělo být propočítáváno úměrně blahobytu dané země a není náhodou, že hrubý domácí produkt nebyl brán v úvahu jako kritérium, že se toho bohatství v uvozovkách poměřuje příjmy z DPH. A ten příjem BIP, e, tedy toho hrubého národního produktu, byl pouze takovým doplňkovým údajem. A v těch 20 letech u těch kritérií to poměřování těch bilančních archů byly ještě brány v úvahu z hlediska Eurostatu, ale je tam určitý manévrovací prostor, jsou tam rezervy. Určité eh, české státy měly problémy s získáváním, sestavováním ten informací, tam byly určité pokusy tvrdit, že se ne vše dá vyslat do Bruselu a tady musíme mít odvahu se s tím problémem nějak poprat. To je rovněž téma, jež nadhodil, nebo jemuž by se chtěl věnovat pan předseda Van Rompuy v rámci svého druhého úkolu, o něm jsem se už zmínil, a jež má nyní e, plnit. A nyní dávám slovo předsedovi rozpočtového výboru z Portugalska, pan Tapinto. Prosím. O convite e agradecer e, ao Sr. Presidente o facto de ter e, organizado este debate. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Lamasure, za to, že jste tady takovouto to um, rozpravu zorganizovat. Já bych chtěl k tomu říci, že otázky, o nichž hovoříme, je v mém parlamentu jakoby rozdělena. Totiž ty pravomoci tam uh, si mezi sebou rozdělí uh, rozpočtový výbor a výbor pro evropské otázky. A otázka koordinace rozpočtu je velkou měrou v tom v, je, je oblastí, již se zabývá rozpočtový výbor, ale já bych tady chtěl potrhnout, že vše jde dvoukolejně. Já mohu pouze říci, že souhlasím, že se jsem schopen podepsat i pod těmi doporučeními. Souhlasím s tím, že potřebujeme lepší koordinaci mezi evropským rozpočtem na jedné straně a národními rozpočty na straně druhé. A je velice dobře, že máme tuto analýzu a e, ta by měla být vedena ještě dále, abychom byli schopni dobře vyhodnotit způsob, jak jsou vedeny určité politiky, jak jsou realizovány, kolik prostředků je spotřebováno i poměrně a pak vyhodnotit, jak účinně si kdo počíná. Tedy to, že bychom měli všechny ty údaje uspořádat tak, aby z nich vyplynuly tyto závěry, je velice důležité. Rovněž to, že bychom si měli analyzovat určité právní akty a priori, to je rovněž důležitá věc, ale myslím si, že to není tématem dnešního zasedání. Dnes máme za úkol zabývat se zlepšením těch synergií a otázkami makro ekonomického rázu. A já jsem byl vždy překvapen tím, že rozpočty jednotlivých států jsou často eh, posazeny na údajech, jež se vzájemně jakoby vyrušují, jež se dokonce eh, nakonec ocitnou v protikladu a ta srovnatelnost vlastně byla minimální. Tady určité rozpočtové parametry a to, jak se vlastně pak stability a růstu má z rozpočtového hlediska nějakým způsobem rovněž brát v úvahu. A to, že možnost srovnávání například těch dotací, eh, jejich využití, to je velice důležité, pokud bychom si měli vytvořit názor na to, jak situace opravdu vypadá. A rovněž i ta technická analýza. Ta technická analýza ještě může konat i úplně mimo tu politickou debatu, jež my vedeme, ale nebyla by méně užitečná, protože my vlastně často se bavíme o technických záležitostech, jakým způsobem máme modifikovat metodologii, jak bychom mohli změnit účetní praktiky. Ne, vždy se jedná o rozpravy abstraktního rázu, o rozpravy, jež nás vedou k nějakým politickým cílům. To jsou opravdu velice technické záležitosti, ale zároveň ne méně zásadní. Proto můžeme říci, že Eh, i ty mohou mnohé změnit a že my bychom všichni mohli pomoci tím, že podpoříme právě naše odborníky i po technické stránce. Rovněž bychom mohli zkusit rozeznít i tu debatu, jež se koná zde na plenárních zasedáních. My přece vedeme rozpravu o národních rozpočtech, protože z toho by mělo jasně vyplynout, zda určitá země plní své evropské povinnosti, či ne. A tady bychom se mohli vzájemně oplodnit v tom, že by se eh, v členských zemích mohlo více navázat na celoevropskou debatu a zde bychom mohli tím, že hovoříme o rozpočtech jednotlivých zemích, hovořit o zapojenosti těchto zemí do evropských politik. Pakt stability a růstu nám klade určité povinnosti, nám nastěňuje určité cesty a já rozhodně souhlasím s tím, že by se měla právě konat tato meziparlamentní konference. Tím by se jednak posílila transparentnost, posílila by se koordinace a zároveň by to bylo obrovským přínosem pro ty jednotlivé národní parlamenty než by byli díky tomu schopni si uvědomit, kde jsou, kde je ten potenciál těch srovnatelnějších indikátorů, ukazatelů a mohli by si lépe ve své situaci orientovat. Helga Nyní Helga Trippel, prosím, za skupinu zelených. Srdečně děkuji, pane předsedající. Já bych ještě jednou ráda navázala na tu krizi, v níž se nacházíme. Máme krizi stability eh, měny euro, která vlastně staví eh, celý evropský projekt před novou krizi. Máme rovněž hospodářskou krizi, krizi finančních trhu. To by nebylo, kdybychom nespáchali všechny ty chyby. A nyní se musíme ptát, najdeme politickou sílu a odvahu poučit se z těchto chyb? A pokud ano, tak kterým směrem se budeme nově ubírat? Právě jsme vyslechli od agentury Deloitte, že u Lisabonské strategie jsme spáchali tuto důležitou chybu, totiž, že se nekonaly cílené rozpočtové akce ani v evropských členských státech ani na celoevropské úrovni v tom smyslu, abychom měli konkrétní program přetavování těch cílů ve skutečnost. A to je důležitá výzma. Jak budeme schopni navázat naši rozpočtovou politiku mnohem těsněji na to, jaké cíle si stanovujeme, jak na komunitární úrovni, tak i v členských státech, protože jinak. My jsme si sestavili Lisabonskou strategii, a tu jsme vlastně nebyli schopni splnit a nyní se nám může historie opakovat e, u Evropy 2020 a znovu najednou e, procitneme a zjistíme, že ani tam nejsme schopni nic splnit. A tady navazuji na důležitou e, otázku. Totiž vy, pane předsedo Lamassoure, jste poukázal na slabý růst, zejména Francie, Německo, Itálie, který je mnohem slabší než v Číně, na africkém kontinentu i v jiných částech světa. Ano, můžeme se na to stěžovat, ale můžeme se ptát i na něco jiného. Za prvé, ty růstové modely, které platily do roku 2007. Sledovali jsme je? Byly to opravdu správné růstové modely? Mluvíme-li o e, krize klimatu a těch představách té nízkouhlíkové mm, toho nízkouhlíkového hospodářství, tady si uvědomíme, že musíme změnit ten růstový model, abychom vytvořili nový modelový růst. Musíme mluvit o udržitelných eh, technologiích, udržitelných surovinách, tak, abychom měli v tom novém hospodářství jiný způsob růstu. A tady právě bych se chtěla otázat jednak nás, jednak představitelů národních parlamentů. Ano, mluvíme o E, vytváření větší synergie mezi evropským rozpočtem a národním rozpočty. Ale všichni se musí tázat. My politicky se snažíme s něčím vyrovnávat, ale máme politickou sílu vytyčit si společné zájmy, kritickým způsobem se zamyslet tak, abychom e, všichni šli směrem lepšímu úspěchu celoevropsky i v rámci členských států? To je taková sporná otázka. Pokud se nám to nepodaří, pokud se nebudeme schopni shodnout na společných politických zájmech, tak nemůžeme toho úspěchu dosáhnout, protože máme neustále hádky a ty se budou prodlužovat. A tady bych ještě jednou ráda navázala na to, co už zde zaznělo, a zmínila se o několika tématech, jež by možná byly vhodné jako takové základy společné politiky. Za prvé, mnohem více výdajů na vzdělávání, eh, kvali- zvyšování kvalifikací, rovněž na badatelskou činnost, výzkum, vývoj, rovněž to, o čem se mluví právě u té nízkouhlíkové ekonomiky. Máme nové výrobky, máme nová pracovní místa, máme výrobky, jež mohou být úspěšné jednak na vnitřním trhu, ale i globálně budeme-li dobří, budeme-li rychlejší než například čínská nebo americká ekonomika, tak budeme znovu mít ten konkurenční náskok. A to je pro mě to klíčové slovo odkud se bere naš, náš konkurenční náskok? Samozřejmě ne z toho, že se budeme věnovat tomu, čemu se věnujeme už deset let, protože tam víme, že ten růst prostě nebyl. Je zcela zřejmé, že se musí něco změnit, že musíme vyvinout něco nového, abychom byli hospodářsky úspěšní a zároveň, abychom byli schopni naplnit i cíle v rámci hospodářské, ale i klimatické politiky a možná za sebou potáhneme i jiné kontinenty. Tedy, tady se domnívám, že celá oblast těch nových technologií, um, reorientace hospodářství, mládež, vzdělávání, vývoj, výzkum, ale i otázka, jak učiníme i naše zemědělství udržitelnějším a jak to naváže na ty cíle, o nichž se hovoří i u EU 2020, v Evropě 2020, při nejmenším už na papíře. Tedy tady já jsem přesvědčená a doufám, že budeme mít více společných konferencí v nejbližších letech, abychom se při nejmenším pokusili o sestavení takových společných politických zájmů mezi členskými státy a e, mezi e, evropskými institucemi, abychom se i technicky byli schopni přizpůsobit tomu, aby ty cíle byly pak nějakým způsobem podpořeny těmi finančními zdroji a aby se mohly realizovat. Vím, že se jedná o otevřenou otázku, ale pokud se nebudeme snažit najít ten společný jmenovatel, pokud eh, toho nedosáhneme, tak tady žádné kvalitativní změny nebudou a ničeho nedosáhneme. Děkuji. Děkuji a slovo má paní Papandreou z řeckého parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám ráda poblahopřála k tomu, že se vám podařilo zorganizovat dnešní debatu a předložit tyto návrhy. Já myslím, že je opravdu nutné, aby tato debata probíhala. Abychom ji často opakovali, tu debatu mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Myslím, že je důležité, abychom měli lepší koordinaci naší činnosti a našeho úsilí. Velice často se ukazuje, že se projevují rozpory a konkurenční snahy mezi jednotlivými parlamenty. Samozřejmě v každém národním parlamentu i v Evropském parlamentu máme svoji pozici, ale musíme zjistit, jaké přesně máme prioritní politiky. Já myslím, že je velice důležité, abychom dál rozvíjeli tento nástroj. Musíme řádně zvážit požadavky a zamyslet se nad tím, jak vytvořit lepší synergii mezi národními rozpočty a evropským rozpočtem. Já myslím, že je pravda, že v určitých oblastech, třeba v oblasti technologie nebo výzkumu, už synergie ve značné míře máme. Máme k dispozici finanční prostředky v sedmém rámcovém výzkumném programu například. A ty by mohly vést k lepší koordinaci a k lepším výsledkům. Také pokud jde o externí rozvojovou pomoc. Nicméně myslím, že toho můžeme udělat ještě víc. A dosáhneme tam také úspor z rozsahu. V jiných oblastech synergie nejsou tak účinné a uspokojivé. V některých zemích jsou velice malé rozpočty na určité politické oblasti, to by se dalo vylepšit. A tím se musíme zabývat jak na národní, tak na evropské úrovni. Vzhledem k současné hospodářské krizi, já doufám, že jsem zaznamenala určitý optimismus v tom, co jste říkal o východisku z krize. Nicméně já bohužel nemohu být takový optimista jako vy. Situace je nesmírně obtížná. Ale jak už jsem říkala, potřebujeme lepší spolupráci. Potřebujeme synergii na mnohem lepší úrovni. A já doufám, že se nám to podaří. I v návaznosti na Lisabonskou smlouvu. A myslím si, že je důležité, abychom se řádně zamysleli nad tím, jak se dostat z té současné obtížné situace. Na základě nezbytných politických rozhodnutí, aby se taková věc v budoucnu neopakovala. A v této debatě o synergiích mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem proto potřebujeme větší úroveň transparentnosti. Myslím si, že na tom musíme pracovat na všech různých úrovních vytváření politiky a na úrovních institucí. A v návaznosti na ten váš výborný návrh mohu říct, že ho plně podporuji. A kromě toho, podle mě musíme zvážit jednotlivé kategorie výdajů v národních rozpočtech, v rozpočtech národních parlamentů a v evropském rozpočtu. abychom mohli dál rozvíjet naše synergie, pokud je o jednotlivé kategorie výdajů. Také si myslím, že cíle a strategie Evropské unie musí zohlednit situaci z hlediska národních rozpočtů a také národní cíle, které jsme si stanovili pro evropské politiky, aby pak bylo možné vytvořit určitý rámec a ten by zajistil, že komunitární a národní výdaje budeme posuzovat ve stejném kontextu. Potřebujeme tedy větší spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. To by bylo opravdu dobré. Ale nesmíme ztrácet zřetele skutečnost, že dnes stále více zemí zjišťuje, že je potřeba rozvíjet programy ve vztahu k paktu stability a růstu, aby se zajistila větší rozpočtová kázeň. A já myslím, že to rozhodně ovlivňuje manévrovací prostor, který máme v rozvojových politikách. v národních rozpočtech a v národních parlamentech. Myslím si tedy, že potřebujeme důkladnou rozpravu o této věci, potřebujeme víc informací ve vztazích mezi Národním parlamentem a Evropským, Národními parlamenty a Evropským parlamentem a souhlasím s tím, že tato setkání by se měla konat častěji, rozhodně nejenom jednou za rok. Děkuji. Oui, merci, madame. Já děkuji, paní předsedkyně. Zdůraznil bych zejména to, že vy jste si také přála mít spolehlivější nástroje v účetnictví a takové, které by umožnily snažší srovnání mezi ehm, evropskou a národní úrovní. A takové je také jedno z doporučení té naší studie. Já bych k tomu sám připojil jednu připomínku. My všichni velice pozorně sledujeme to, co se děje v Řecku a odbdivujeme odvahu řeckých orgánů, které museli přijmout velice přísnou politiku, která je samozřejmě velmi obtížně eh, přijatelná pro veřejnost. A tato zkušenost ukazuje, do jaké míry je politicky lepší aby fungovala ta solidarita evropské rodiny spíše než solidarita mezi národy. Pokud zůstaneme v rámci mezi jednotlivými národy, vztahů mezi národy, tak eh, je to velmi obtížné. Jsou tady určité kontroverzi mezi národy. A Během krize se objevovaly nejrůznější eh, šovinistické výhrady nebo poznámky mezi jednotlivými zeměmi a v Evropě už jsme to 50 let nezažili, takovéto připomínky. A když tady máme spíše tu solidaritu evropskou, takovou tu rodinnou solidaritu, tak když jeden z nás má problémy a život je opravdu dlouhý, dnes to bylo Řecko a zítra to může být eh, jakákoliv jiná země. Tak tam je to opravdu jiné. Protože kdybychom pokaždé museli říct, říci, eh, jednomu z nás se daří špatně a kdo pomůže, kdo je ochoten pomoci a za kolik. To samozřejmě je něco jiného a vybuzuje to určité nátlaky mezi národy nebo napětí. A e, struktura Evropy je uspořádána tak, abychom odstraňovali tyto, e, toto napětí. Samozřejmě, že všechno se nám nepodaří odstranit, ale snažme se minimalizovat napětí mezi jednotlivými národy. To je to, čím se můžeme z této krize poučit. A teď se podíváme opět na severní Evropu. Um, je tady Isabel Durand z Evropského parlamentu, zastupuje budoucí belgické předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Máte pravdu, když hovoříte o tom, že mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem Eh, to jsou vlastně dva oddělené světy, vztah mezi nimi není přirozený a že musíme udělat vše pro to, abychom se scházeli. A já vítám váš návrh, abychom se pokusili lépe národní parlamenty zapojit eh, do té rozpravy o těch různých eh, důležitých parametrech, jako je růst, cena barelu a tak dále. A bez pochyby by to bylo dobré, protože by to byl nástroj pro evropské parlamenty, eh, eh, ne nějaké unikové nástroje, ale byly by to dobré nástroje. Já vím, do jaké míry vytváření národních eh, rozpočtů pod evropským zastřešením je velmi nejasné a bylo by dobré, kdyby tady národní parlamenty také měly nějaké kontrolní nástroje eh, nad eh, ministry financí a také pokud jde o návrhy komise. Ale já si myslím, že abychom opět vytvořili růst a nejenom tradiční ekonomický růst, ale kvalitnější a udržitelnější rozvoj, jak tady vysvětlila má kolegyně paní Trypel, a ve chvíli, kdy vlastně naše státy musí být přísnější, tak já si myslím, že v tuto chvíli eh, rozpočtová spolupráce je pouze jednou stránkou medaile. Protože potom je tady také otázka fiskální eh, spolupráce, koordinace. Je to velmi důležité a já si myslím, koordinace pokud jde o rozpočet, to nemá příliš velký smysl. Nedosáhneme očekávaného výsledku, pokud se nebudeme zároveň také zaměřovat na daňové otázky, protože pokud jde o vnitřní trh, tak se už ukázalo, že pokud tady nebudeme mít lepší spolupráci, pokud jde o DPH a environmentální daně, eh, daně zdanění společností nebo fyzických osob, tak pokud tady nebudeme spolupracovat, budeme tady mít i nadále problémy vzájemné konkurence, pokud jde o ty daně, nebo pak je tady také samozřejmě otázka koordinace zadluženosti, to znamená, um, tady koordinovat tyto věci, sledovat je. Je to důležitá oblast, kde je potřeba mít eh, eh, určité prostředky, které by umožnily financovat velké transevropské projekty, třeba Galileo a jak říkal polský kolega, Měli bychom samozřejmě dbát také na to, že některé eh, státy tady mají nějaké přírodní katastrofy, jako jsou záplavy a tak dále. A to bychom měli také tedy zohledňovat, reagovat na to. A je třeba toto uplatňovat také, pokud jde o společné cíle, jako je rozvoj a vývoj, vzdělávání. Tady jde o to, abychom sledovali, jestli dotržujeme evropské cíle v jednotlivých zemích. A potom eh, belgická dohoda o veřejném financování za belgického předsednictví já jsem pro, velmi jsem tomu nakloněná, ale já jsem v opozici v naší zemi, ale v každém případě podpořím vše, co by umožnilo vytvořit něco takového, co by eh, dodalo dynamiku dohody o rozpočtových věcech, možná bychom k tomu potom mohli ještě něco dodat, tak abychom společně tady, nejenom pokud jde o tu rozpočtovou a finanční stránku, eh, měli větší soudržnost nebo soulad, protože já si myslím, že to je velice důležité, je to důležitější než kdy dříve. Merci, eh, Isabel. Děkuji, eh, Izabel. Samozřejmě od belgického předsednictví mnoho očekáváme. Evropané v Belgii velmi věří my v Belgii věříme, je to pro nás velmi důležité a pokaždé, když je belgické předsednictví, tak to urychlí evropské věci. A teď se podíváme opět více na jich, do Říma a slovo má pan Giorgetti. Grazie, presidente Lamassur. děkuji, pane Lamassure. Dnešní téma by se dalo zhrnout jako koordinace mezi parlamenty, mezi rozpočtovými výbory za účelem dosažení synergií nebo vylepšení rozpočtových postupů. A to v době, kdy si musíme vybrat mezi přísností a rozvojem. Já myslím, že se dá říct, že koordinace je opravdu dobrá věc ale abychom mohli koordinovat, potřebujeme společnou terminologii. Terminologii pro ty, kdo mají na starosti finanční otázky. Abychom měli standardní čísla a abychom skutečně mohli porovnávat. Abychom mohli srovnávat národní rozpočty s rozpočtem evropským. A kromě toho potřebujeme takováto setkání, kde si můžeme porovnat čísla, kde může probíhat dialog. Problém, pane Lamasure, je ten, že časové harmonogramy pro rozpočtové postupy v jednotlivých parlamentech zřejmě nezapadají do postupů nebo časového harmonogramu Evropského parlamentu. To je první otázka. A druhá otázka, jak nedávno říkal kolega ve vztahu k Itálii, my jsme nedávno reformovali rozpočtový postup, pokud jde o ten časový průběh, a ono to neodpovídá reakcím, které potřebujeme v případě nějaké krize nebo naléhavé situace. Když se podívám na rozpočtový postup v našem parlamentu, u nás se rozpočet většinou schvaluje na podzim, ale hlavní debata probíhá na jaře. Teď třeba v nadcházejících dvou týdnech. A ty diskuze budou probíhat v celé Evropě. Takže já si myslím, že načasování je opravdu důležitá věc. A my musíme být připraveni, pokud se rozhodneme, že podpoříme tuto metodu a musíme včas reagovat. A musíme vědět, jestli budeme připraveni, pokud parlamenty něco budou chtít udělat a jestli Evropský parlament bude schopen něco udělat podle tohoto nového časového plánu, protože ten, který se projevuje, vypadá tak, že celá řada rozhodnutí se odsouvá na vlády a na komisi. A hrozí tedy, že parlamenty z toho celého postupu vypadnou. A k tomu bych chtěl ještě dodat, že jsem si jistý, že možnosti pro koordinaci a pro porovnávání jsou určitě dobré. Jenom proto, abychom zjistili, co se děje jinde v Evropě, co se děje tady. mohu zcela otevřeně říct, že lidé se podívají na Evropu, podívají se na rozhodnutí, která přijímá Evropská komise a připadá jim, že jim je to hodně vzdálené a často o nich vůbec ani nevědí. A často o nich nevědí ani poslanci národních parlamentů. Uvedu vám příklad. Sidonia mluvila o projektu pro mladé, o mobilitě mladých a já o tom vůbec nic nevím. Možná, že je to moje vina. Ale zajímalo by mě, kolik mladých lidí v Evropě o tom projektu vůbec ví. Je projekt FARE pro mobilitu mladých. A abychom napravili demokratický deficit, který máme mezi obyvateli Evropy, abychom splnili svůj úkol jako poslanci, abychom navázali tuto vazbu mezi občany Evropy, zvlášť v této obtížné době, doufám, že uděláme všechno proto, aby to bylo možné a proto vás mohu podpořit. Děkuji, pane předsedo. Ano, program um, Youth in the Move, move je nový program, který zatím ještě není příliš známý, ehm, ani mezi mladými, ani jinde. Ale máte pravdu, my tady opravdu žijeme ve dvou různých světech. A to je absurdní, protože máme stejné problémy a máme pravomoce, které se doplňují. Eh, francouzský minister financí v roce 2005 eh, se jednou na radě ministrů bavil tím, že si pokládal otázku, kdo hovo- slyšel hovořit o Lisabonské strategii eh, mezi členy vlády a eh, většina ministrů ve francouzské vládě o tom nikdy neslyšela. A kdybyste položili tuto otázku francouzským poslancům, tak 95% eh, z nich by o tom tehdy vůbec neslyšelo. A já si myslím, že by to v jiných zemích nebylo lepší. Takže pokud chceme, aby strategie 2020 byla úspěšná, tak to musíme vzít za jiný konec, musíme s tím jinak naložit. Je potřeba, aby to lidé znali a je potřeba do toho zapojit také národní média, která budou utvářet veřejné mínění. A národní parlamenty tady proto mohou učinit mnohem více než Evropský parlament. My, evropští poslanci, máme jednu takovou zvláštnost, tedy, že o nás nikdy nikdo nemluví. Je to výhoda. Eh, pokud jde o některé stránky lidských aktivit, je to výhoda, ale pokud jde o politiku, tak eh, to je katastrofa, protože když o vás nikdo nehovoří, tak voliči neví, co děláte a to je opravdu nepříjemné. Takže nás sledují, sleduje tisk, novináři, kteří jsou specializovaní na evropské záležitosti, ale v jejich médiích zaujímají spíše eh, marginální oblast. V našich státech, v národních politikách jsme opravdu eh, považováni za takové marginální specialisty, úzké specialisty. A ovšem teď máme zvýšené pravomoce díky eh, Lisabonské smlouvě a Národní parlamenty se tedy připojí k evropské aktivitě a přinese to jednu výhodu a to, že díky národním médium bude možné lépe seznámit s těmito věcmi občany v jednotlivých zemí, bude tady přímější kontakt, bližší kontakt, protože evropští poslanci nemají tak úzký kontakt jako národní, národní poslanci. Nyní má slovo pan Godmanis. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z Lotyšska a pracoval jsem také v rozpočtovém výboru a byl jsem před deseti lety ministrem financí. A na začátku se možná pokusím říct, jaký je v tom rozdíl. Rozdíl je obrovský. V Národním parlamentu jde hlavně o to, že nemáme dost příjmu na to, co jsme si naplánovali. Neplatí se daně. To je ten hlavní problém. Ale tady je to velký rozdíl. Tady pracujeme se závazky, s platbami, tak to v Národním parlamentu není. A hodně to záleží na tom, jak rozhodnete vy, protože konec konců, když se podíváme na ta velká čísla, ty peníze přicházejí od národních parlamentů a od parlamentních republik. 98%. Vlastní příjmy jsou velice malé určité procento DPH, určité malé částky. A z tohoto důvodu, když se podíváte na ten materiál, který zpracoval náš předseda, pan Lamasur, je to velmi dramatické. Konec konců, když to čtete mezi řádky, je jasné, že když se pokusíme postavit se v EU novým výzvám, a to je vlastně ta strategie Evropa 2020, nebudeme mít dost peněz. Proč? Protože když se podíváte na ta velká čísla, většina z těch velkých čísel se dá rozdělit na dvě části. Za prvé zemědělství to je prakticky asi 30 a to už je dáno a až do roku 2013, to je za tři roky a moc se toho nedá měnit. A byl tady jeden příklad. V roce 2009 byly platby o 22 nižší v programech na rozvoj venkova, protože ty projekty nebyly připravené a ty peníze byly přerozděleny. Předělili jsme energetice a dopravě a teď v roce 2010 se pokusíme splatit tento dluh zemědělství. A druhá část těch peněz, to je také dáno do roku 2013, to jsou strukturální fondy. A téměř 90 těchto projektů Evropská unie schválí komise a národní státy. A není tam moc velký manévrovací prostor, těch možností moc není. A z tohoto důvodu ty nové výzvy, které máme ve strategii 2020, Počínaje změnou klimatu, potom zpět e, přes zahraniční činnost, společnou zahraniční činnost a všechny další věci. To je všechno velmi problematické, protože to vypadá tak, že těch peněz není dost. A otázka zní, nebo je vlastně dvojí. Dá Evropa víc peněz na základě vašeho rozhodnutí? A to také není stoprocentně možné, protože vy se snažíte krátit své rozpočty. A nebo je tady další způsob. Restrukturalizujeme ty peníze. Někomu zaplatíme míň a na ty priority dáme víc. A z tohoto důvodu jsou tady určité možnosti z hlediska střednědobého přehodnocení rozpočtu a jeho plnění, ale mně to připadá tak, že někdo čeká, že v důsledku střednědobého hodnocení přijdou další peníze. Já myslím, že tak to nebude. Jenom to přerozdělíme. Zamyslíme se nad tím, na co jsme dali moc peněz. A když se podíváte na druhou otázku, a totiž, jestli jsme spokojení, váš parlament, jestli jste spokojení, vy, zástupci občanů členských států, jestli jste spokojení s tím, jak my v Evropském parlamentu a Evropská komise a přinejmenším částečně také Rada pracujeme s rozpočty. A pak nejde jenom o ta velká čísla, ale i o jednotlivé tendence. Já jsem se pokoušel určitou analýzu od roku 2007 do dnešního dne, do rozpočtu na rok 2011. A když se podíváte na ty skutečné peníze za těmi platbami, kde platíme míň? V roce 2011 chceme platit míň než v roce 2007. A kde hlavně? Ono je to hodně bolestivé, například zaměstnanost a sociální věci v roce 2011 zaplatíme o 18 méně než v roce 2007. Já jsem liberál, ale musím říct, proč. Důvod je ten, že jsme nezaplatili dost do sociálního fondu na začátku období finančních vyhlídek. Naplánovali jsme určité závazky, že zaplatíme něco do toho sociálního fondu, do strukturálního fondu každý rok, stejnou částku, ale dva roky jsme nezaplatili nic, protože nebyly hotové projekty. a zdrželo se naplňování těchto programů. A já si myslím, že vy to pocítíte nejenom v nových zemích, ale i ve starých zemích. Tam, kde jsou určité cíle v rámci regionálních eh, fondů. Také chcete peníze ze strukturálního fondu. Pokud je o výzkum, tam bohužel, pokud je o přímý výzkum, jsou ty platby také nižší než v roce 2007. A jeden z důvodů, a já myslím, že už to říkala komise, jsou nedostatečné výsledky. Naši vědci nemají dost kvalitních projektů, které by se daly zaplatit. Námořní záležitosti. Když budu mluvit o těchto věcech, některým z vás se to asi nebude moc líbit, ale když se podíváte na ta čísla, ano, v roce 2011 zaplatíme o 21% míň než v roce 2007, co se týče plateb jako takových. A důvod je ten, že nemůžeme zaplatit tolik za mezinárodní dohody v rybolovu. A to je hlavní důvod, proč je těch plateb méně. Nicméně řekl bych, že máme spoustu položek, kde se snažíme zaplatit víc. Například první věc, a pan Lamasur to nenapsal ve svém materiálu, ale byl to zázrak. Jako reakce na krizi v parlamentu, v komisi a v radě se podařilo zaměřit, soustředit prostředky na plán obnovy. Nebyly tam žádné další prostředky členských států, ale byly to přerozdělené prostředky, obrovské prostředky, a bylo to úspěšné, podařilo se to a ty peníze se zaplatily hlavně na energetiku, na zeleným projektům, do mléčného fondu. Byla to reakce na krizi. Ale to se dá udělat jenom jednou. Bylo to z marží zemědělství a na základě dalších nenaplněných projektů u strukturálních fondů. Protože u strukturálních fondů je to dvakrát horší než v předchozích finančních vyhlídkách vzhledem ke krizi a teď se snažíme získat další peníze. Ale jsou tady velice pozitivní věci, třeba program pro podnikání. Všichni mluví o malých a středních podnicích. My se pokusíme vyplatit o 251% víc, 251 než v roce 2007. Energetika a doprava. To je o 202% víc, zaplatíme v roce 2011 víc než v roce 2007. A nezáleží na tom, že jsme mezi tím měli nějaké ztráty nebo plusy, mínusy. Ale to je naše snaha reagovat na krizi, rozšířit dopravní infrastrukturu a u výzkumu, ne u přímého výzkumu, ale u výzkumu, to jsou dvě různé věci, je to při nejmenším o 59 víc, co se týče plateb. Takže sedmý program, protože tam jsme neměli projekty, tam jsme nevyplatili všechny peníze. Ale to se teď snažíme vylepšit. A pokud je o životní prostředí, o tom také byla řeč, když se podíváme na rok 2011 a 2007, ten rozdíl v jednoročních platbách je o 67% víc ze strany EU. A my se domníváme, že členské státy také něco udělají. Vnitřní trh. Tam také vidíme závazky, které představují o 67% víc plateb. Takže se snažíme přerozdělovat prostředky, nejsou to zase tak velké peníze. Je to jenom o 37 milionů víc, ale proporcionálně je to poměrně je to o 67% víc. Vzdělávání a kultura 61%. V roce 2011 zaplatíme víc než v roce 2007. A zdravotnictví a ochrana spotřebitele to bude o 127% víc nikdo nás nemůže vinit z toho, že nevěnujeme pozornost těmto velice závažným věcem, společným věcem. Prostor e, svobody, bezpečnosti, to bude o 655 miliard eur víc než v roce 2007. To je nárůst o 250 Já myslím, že lidé, kteří kterým záleží na svobodě, rozhodně nemůžou vynět parlament z toho, že nic nedělá. A ještě se vrátím k té hlavní věci, kterou mezi řádky napsal do svého materiálu pan Lamasur. Otázka zní, nebo spočívá v tom, že je možná střednědobí, střednědobé hodnocení rozpočtu využít. Bohužel taková praxe tady není. Nemáme pořádnou metodologii. Nevíme, jak zjistit, jestli to byly prostředky účelně nebo neúčelně vynaložené. Bude to trvat hodně času a musíme to brát opravdu vážně. Ale já myslím, že nějaké velké staneme. A pak to musí být vyvážené. Nebo musíme restrukturalizovat peníze tady v Evropském parlamentu, abychom dali víc peněz na naše priority, ale potom navíc k tomu by mělo být možné, jak tady napsal pan Lamasur, aby nebo bude možné, že to 1% nebude stačit. A otázka zní, když zkrátíte rozpočty a budete mít dát něco víc do Evropy, tak vás v Národním parlamentu moc nebudou mít rádi. To je jasné, já s tím mám vlastní zkušenosti. Ale otázka zní, jestli ta synergie, o které mluvíme, přinese víc, jestli se to tím znásobí, anebo ne. To je hlavní věc. Musíme se podívat na ta čísla a já myslím, že tato konference a přímý kontakt jsou naprosto zásadní, protože já jsem byl také na začátku krize v radě. Do rady jezdí ministerští předsedové, dobře, někteří jsou velmi odvážní, někteří méně odvážní. Ale o penězích o rozpočtu nakonec rozhoduje parlament. Já myslím, že vy máte mnohem větší pravomoci než my, třeba i prostřednictvím tisku. Děkuji. Děkuji, vážený kolego. Zůstáváme u Baltského moře a slovo má pan Karžula. Jo, arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia Suomen eduskunnan ja erityisesti Ano, já bych velice chtěl poděkovat jménem finského parlamentu i jménem komise rozpočtové komise finského parlamentu za to, že jste nás přizvali a že jsme eh, mohli přicestovat a že se účastníme tady tohoto zasedání. Krize to je právě často taková příležitost eh, prolomit eh, ty dosavadní praktiky. To z dějin známe, jak můžeme se z krize poučit. Pan Sám pan předsedající mluvil o takové rodinné krizi v metaforickém smyslu, že opravdu krize někdy dokáže i posílit takovou rodinu, dokáže přivodit takovou vzájemnou úctu, pokud si opravdu rodina dokáže vše vyříkat. No, tedy já si myslím, že u těch evropských zemí Podíváme-li se na to z toho hlediska, tak se sami musíme zamyslet nad tím, jak můžeme mezi sebou vyřešit ty obtížné záležitosti, o nichž zde byla řeč. Pakt stability a růstu, jehož eh, transparentní uplatňování je velice významné i do budoucna. Eh, když my jsme ve Finsku vedli na toto téma debatu, tak jsme zjistili, že i my se nacházíme ve velice obtížném momentě našeho společenského a hospodářského vývoje. Na konci 90. let byl zaveden rámec pro náš rozpočet, což znamená takovou legislativní čtyřletou periodu a na ty čtyři roky se vždy ten rozpočet eh, naplánuje a to zavádí určitou rozpočtovou disciplínu. To vidíme dnes, jak eh, se to osvědčilo ve Finsku. A na tomto pozadí mohu eh, pouze potvrdit, že posílená spolupráce a vzájemná interakce, to vzájemné působení automaticky přinášejí důvěru. Důvěra je naším kapitálem a to je velice důležitá věc, pokud chceme dostat všem výzvám. Tady ještě znova zopakuji ten požadavek posílení důvěry. S tím, jak jsem jsem přijel, tak jsem si představoval, že se prostě sejdu s přáteli, se sousedy, rozmyslíme si, jak v rámci Evropy budeme utvářet důležitý hospodářský prostor, jež bude mít dopad nikoli pouze na hospodářství, že budeme bojovat i s byrokratií, že budeme mluvit i o hospodářském prostoru, jež pomáhá inovacím, jež probouzí blahobyt, jež bude mít vůdčí úlohu ve světě. Proto si myslím, mluvíme-li o nástrojích, ať už z národního hlediska nebo z evropského hlediska, takový nástroj, ten musíme vítat, musíme ji dále vyvíjet, musíme eh, se dívat do budoucna. Proto, pane předsedající, když jste se tázal, jak můžeme ovlivnit rozvoj do budoucna, to je pro mě klíčová otázka, totiž jak můžeme posílit rozvoj, jak můžeme utvořit eh, udržitelnou hospodářskou politiku v členských státech. Ano, i já neustále o tom uvažuji a myslím si, že se musíme ještě zasazovat o uskutečňování Lisabonské smlouvy. Myslím si, že tady jsme trochu zanedbali toto úsilí a proto takové společné konference, společná setkání by nám měla pomoct v tom soustředit se, lépe se soustředit na vypracování způsobu e, řešení Strategie Evropy 2020. Jak to můžeme posílit u sebe doma, ale i na komunitární úrovni? Jak bychom mohli naplnit obsahově Evropu 2020 na národní úrovni z hlediska rozpočtu, aby bylo jasné, že každá z našich zemí opravdu stojí tělem i duší za Lisabonským procesem a i za Evropou 2020. Je tady ještě jedna obava, totiž deficit demokratických struktur, totiž zdá závěry jež jež se zde, k ním se zde dochází, jsou příliš vzdáleny demokratické kontrole v členských státech. To je určitá obava, jež je propojená i s globálním charakterem hospodářství. Proto je důležitý společný dialog. Tím můžeme lépe zohlednit nazírání na tuto problematiku na úrovni členských států. A nyní ta politika Youth on the Move, mládež v pohybu, to je dobrý příklad toho jednoho z aspektů z prvku Evropy 2020. Tady se nastínuje obrovská otázka. Totiž vzájemně provázaná Evropa, jednotná Evropa. Pokud se nám mládež bude pohybovat po celé Evropě, tak musíme být spokojeni. I to by mohlo být společné téma pro nejlepší praxi. Na kontinentu kde eh, stárneme, to máme i ve Finsku, eh, tento problém. Ale pokud mládež, která je takovým tím tvůrcem těch dějin, té budoucnosti, pokud eh, ta mládež je, má nové nápady, jež je schopná přicházet s novými podněty, se bude volně pohybovat, bude cestovat, tak bude vše v pořádku. Zatím se zdá, že se mluví o nezaměstnanosti mládeže o tom, jaký to bude mít dopad. To je bohužel skutečnost, se kterou se musíme vypořádat. Jakým způsobem přece jen vylovíme ty mladé talenty? Jakým způsobem je dáme k dispozici mladým podnikatelům nebo vůbec podnikatelům? A právě, pane předsedo, takovéto schůzky, takovéto konference by mohly obsahově obohatit a mohli by se i specializovat vždy na nějaké konkrétní téma, tak abychom mluvili o něčem konkrétním a díky tomu bychom byli schopni lépe transparentněji utvářet národní rozpočet. Děkuji. Děkuji. Mluvil jste velice zajímavě. Můžeme se samozřejmě velice poučit ze zkušeností Finska. Eh, jsou tady před 15 lety Finsko společně s Ruskem a dále vstoupilo do Evropské unie. Finsko bylo v katastrofické situaci, protože Finsko muselo zcela přeorientovat eh, své hospodářství, které bylo zaměřené na sovětský eh, svaz do té doby a museli se zaměřit směrem na Evropskou unii. A to se podařilo za velkého úsilí během několika let a to, co Finové udělali, to je dobrá novinka, nebo je to dobrá věc a pro nás to říká, že my něco takového můžeme také dokázat, pokud budeme chtít. A máme tady velké povinnosti, pokud jde o vzdělávání. Vzdělávání bohužel selhává v mnoha zemích a Finsko tady má ve světě téměř, nebo téměř ve světě v podstatě nejlepší výsledky a velmi na nás působí to, jak finský parlament řeší evropské problémy. Mají tam eh, výbor, který se tím zabývá, vy jste jeho členem a tam vlastně eh, všichni eh, všechny hlavní parlamentu jsou zapojeni do kontroly politiky Evropského parlamentu nebo vůbec jsou zapojeni do evropské politiky a to je velice dobré. A vy tady právem zmiňujete obávané problémy v souvislosti s rozpočtem a stárnutím populace. Financování důchodů, financování eh, nemocenského pojištění, všech nemocí, které souvisí se stárnutím. A máme také jeden méně viditelný problém, a to je problém ztráty dynamiky. Já se obávám, že tak jak bylo tady dnes odpoledne několikrát řečeno, některé členské státy mají velmi nízký růst a je to tak proto, alespoň částečně, že eh, přirozená dynamika, eh, kterou přináší mladí, se poněkud vyčerpala. A máme tady příklad Japonska. Japonská společnost stárne, už 15 let se potýkají s krizí, ze kterou se nedokáží vypořádat. Příklady, eh, kterým se to daří, to máme, to je Finsko, a pak příklady, kterým se to nedaří, eh, to je Japonsko, takže tady máme různé vzory. Eh, tady máme posledního řečníka, pan Fernáš z Evropského parlamentu, PPE. E Děkuji musím velmi poděkovat za tuto iniciativu, která je velice kvalitní, tak jak jsme zvyklí. A já si myslím, že můžeme celkem nebo téměř celý ten dokument podpořit. Takže děkujeme za tuto iniciativu. Eh, hovoří se o posílení demokratické legitimity. Evropský parlament z právních důvodů musí být vyslechnut Ovšem nebylo to vždy tak, rada nevždy respektovala daná pravidla a my teď chceme zajít dále a chceme větší integraci, větší účast občanů, kteří se takto budou cítit lépe zastoupeni a to vše bude možné díky parlamentu. Já se klodním k větší Evropě, k větší integraci. A tato větší integrace, ta je spojena samozřejmě také s větší demokratickou legitimitou a proto velice gratuluji k této iniciativě. Eh, hovořilo se také o sankcích, o boji proti padělkům. Jde o mechanismy kontroly na evropské úrovni, mechanismy, které by definovaly eh, partnerství veřejného soukromého sektoru, aby vše bylo naprosto jasné a transparentní, kontrolní mechanismus, který má přispět k prevenci nedostatků, deficitů. A v Evropě to v podstatě by mělo fungovat eh, velmi dobře. Eh, Obyvatelstvo je ovšem někdy vlastně již potrestáno špatnou vládou a potom je na ně uvalen ještě nějaký přísný plán. Takže to je vlastně taková dvojí sankce, protože jsou tady tyto dva problémy. A jediná odpovědnost, kterou za to národy nesou, je, že si vybrali špatný parlament, špatné zástupce. Pokud jde o naše projekty a rozpočty, tak bych vám chtěl říci, že přebytky, roční přebytky, ty nevyužité částky, by měly být převedeny do nějakého evropského fondu, anebo by měly být použity k posílení rozpočtu příštího roku. V roce 2009 tam bylo přes 2 miliardy eur přebytku a to by mělo být použito na financování příštího rozpočtu, nebo by měl být vytvořen nějaký fond boje proti klimatickým změnám. Zkrátka jde o to, aby ty prostředky byly nějakým způsobem využity eh, pro priority Evropské unie. Společně s národními parlamenty se tady zamyslíme nad tím, abychom na evropské úrovni měli nějaký investiční plán, který by například posílil mobilitu, investiční plán, kde by se vlastně seskupovaly národní rozpočty a rozpočty společenství tak, abychom podpořili ekonomický růst v Evropě. A jinak ještě jednou děkuji za tento dokument, za tuto iniciativu, za a za tuto potřebu, abychom e, zvýšili legitimitu a mohli lépe jednat. Děkuji, vážený kolego, a máme tady posledního řečníka ze Spojeného království. Bude mít poslední slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem nechtěl nic říkat, ale zklamalo mě, že tady není nikdo z britského parlamentu. Jsem si jistý, jestli to tak bývá vždycky. Nebo jestli se to jestli to nějak souvisí s tím, že máme v Spojeném království novou vládu a nový parlament. Možná, že by bylo také dobré, kdybychom měli diskuzi s dalšími eh, orgány zprávy, jako třeba ve Skotsku nebo ve Walesu. Dostali bychom lepší reakci, než když mluvíme jenom s britským parlamentem. Není pochyb o tom, že řada poslanců v britském parlamentu se staví skepticky k Evropě a k evropskému rozpočtu a také k diskuzím o koordinaci národních rozpočtů s Evropskou unii. Já myslím, že to se netýká jenom Británie. Já myslím, že v celé Evropě je tady taková smíšená reakce na to, jak by měla probíhat, nebo jestli by měla probíhat koordinace mezi Evropou a evropským rozpočtem. Ti, kteří jsou skeptičtí vůči Evropě, samozřejmě chtějí méně koordinace a chtějí také, aby se do Evropské unie posílalo méně peněz na věci, které chceme dělat tady v Evropském parlamentu, ale je tady celá řada i dalších věcí, mnohem pozitivnějších věcí na Evropě. Vidíme výhody toho, že jsme součástí Evropské unie. A o těch výhodách pořád mluvíme. Jde třeba o strukturální fondy a není pochyb o tom, že strukturální fondy patří ke klíčovým věcem, pokud jde o lepší vazby a lepší koordinaci mezi parlamentem a národními vládami. Ale my máme povinnost zajistit, že v budoucnu politika soudržnosti a strukturální fondy budou řádně financované. Ale národní vlády musí udělat to též. A také národní parlamenty hrají určitou roli v takových věcech, že například musí zajistit, že bude k dispozici dost prostředků pro strukturální fondy i v budoucnu. Aby občané měli i dál výhody které přináší Evropská unie a týká se to samozřejmě i finančních programů pro výzkum a pro, no, také společné zemědělské politiky. Já si myslím, že máme takovéto příležitosti v budoucnu. Hodně jsme mluvili o zdrojích dnes odpoledne. Já myslím, že ty příležitosti máme. Ale jsou tady také příležitosti podívat se na nové mechanismy financování pro budoucnost. Například přes Evropskou investiční banku. Máme třeba iniciativu pro malé a střední podniky, abychom mohli zřizovat malé podniky, rozšiřovat je, nebo projekty, které umožňují nebo umožnily by regeneraci měst. Samozřejmě Evropská investiční banka je záležitost členských států, takže to je pro obrovská příležitost pro vás v národních parlamentech, abyste se zapojili a zajistili, že národní vlády využijí možnosti, které naskýtá Evropská investiční banka, abychom zajistili, že tato banka bude financovaná a bude poskytovat finance a půjčky pro tyto projekty. Já myslím, že tady máme takové příležitosti do budoucna. Zvlášť, když na národní úrovni z finančního hlediska i na evropské úrovni budeme utahovat opasky a proto si myslím, že je důležité, abychom využili všechny tyto mechanismy, které máme k dispozici. Děkuji, vážení kolegové. Já si myslím, že nastal okamžik vyvodit závěry z našeho dnešního jednání. Sidonie, chcete se přihlásit? Eh, děkuji, paní. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit eh, celý čtvrt hodiny, tak jak je to na programu. Ne, pouze velice krátce. Ani nevím, zda bych si mohla dovolit zde tuto diskusi nějakým způsobem shrnout, protože to byl hotový kaleidoskop různých vyjádření. Snad ani není možné to nějak svést dohromady. Jediná taková červená niť, jež jsme tam spozorovala v těch vašich hlasek, je, že musíme pokračovat v tom dialogu v té se o tom musíme neustále bavit, jakým způsobem můžeme lépe zajistit koordinaci, synergii národních rozpočtů eh, s rozpočtem komunitárním a zda je vůbec možné takovou si, systematickou eh, konvergenci eh, takovéto konvergence dosáhnout. Tedy je důležité spolupracovat systematicky. A zkušenost máme takovou, že kdykoliv spolupracujeme, například já to znám z Polska, ale vím, že to není výjimka, že taková spolupráce se koná zejména ve výborech, jež se týkají evropských záležitostí. Ty ostatní výbory, například pro veřejné výdaje, s těmi mnoho kontaktů nemáme. A tady je to skvělé místo, kde můžeme um, to zanedbání nějakým způsobem znovu dohnat. Právě kontakty, například s ministry financí, eh, s odpovídajícími eh, činiteli v Evropském parlamentu. Tady opravdu se může mnohé napravit, protože tady to schází dost bolestně. Jinak jsem velice ráda, když jsem uslyšela ten motiv, jež vlastně pochází z, té březnové, z toho březňového usnesení, že pro rok 2011 by měla být opravdu leitmotivem mládež, že by to mělo být eh, to těžiště. Já jsem velice ráda, že slyším pochvalné hlasy. To není pouze nějaká obsedantní záležitost některých z nás. Ne, my to chápeme velice široce, my to chápeme ve vzdělávacím aspektu, rovněž v aspektu mobility mezi různými členskými státy a uvažujeme, uvažujeme o mladých lidech. Já to trochu tady zjednoduším, pokud budu mluvit o určitém nerostném bohatství. E, ono to je bohatství, ono je to jakoby surovina, do níž budeme-li investovat, tak opravdu s ní vytěžíme mnohé to je taková velice jistá investice, investice do mládeže. Tedy já jsem velice ráda, když jsem slyšela ty velice časté zmínky a odkazy a vaši podporu. Diskuse již se nevyhneme a jak jsem si všimla, je to takové eh, neustále téma, to je široký makroekonomický kontext, finanční a hospodářská krize. I tento motiv je velice silně přítomen, ale paradoxní je, a já jsem to zde slyšela, i v této diskusi. paradoxně je, že ty eh, škrty a ty tlaky rozpočtové v členských státech, ta obtížná hospodářská situace, vlastně přejí komunitárnímu uvažování. A pokud my budeme tyto změny brát konstruktivně, pokud z nich budeme eh, brát to ponaučení, tak jak eh, tady někdy ve Finsku například se mluvilo o velice dobrých příkladech, kde reorientace hospodářství vedla k obrovským úspěchům a Finsko se obrovsky poučilo. Já doufám, že se poučíme i my všichni, že když se porážky eh, vyvodíme odpovídající důsledky, takže to povede v konečném důsledku k úspěchu. A doufám, že i to celoevropské uvažování díky tomu mezi námi zůstane. A já jsem chtěla poukázat na tu příznivou, to příznivé ovzduší, pro ty tři agentury, jež by měly regulovat finanční trhy, to právě probíhá, to uvažování o Evropské unii jako o místě, kde se dají řešit určité problémy společně, kde si můžeme vzájemně i tu kritiku vyříkat. Tady byla jedna konkrétní poznámka, jež se týkala Evropy 2020 a toho, co my ze svého hlediska pojímáme jako přejmenovávání vlastně už stávajících programů. Tady se musíme k této diskusi vrátit a já doufám, že národní parlamenty nás podpoří v tom, jak zkusíme vše nějakým způsobem hodnotit. Některé programy opravdu prospívají. My víme, kdo z nich těží. Právě mládež, ta mládež v akci například. Nebo ten eh, program Lifelong Learning, to celoživotní vzdělávání, to nyní má mít nové jméno. Bohužel to není, že by byly nové prostředky, nový program, který bude paralelní. Ne, ta strategie 2020 by měla dát novou nomenklaturu a kategorizovat určité projekty jako vlajkové. Nevím, zda je to špatné, to je těžce říci, ale musíme se na vše dívat kriticky, musíme už chránit to, eh, čeho už se naučili ti beneficienti, eh, to, co už se z těch programů stávajících těží, abychom se vyhnuli z matku. S výjimkou samozřejmě situace, kdy budeme schopni dokázat, že nový název znamená i novou kvalitativní změnu. K dobrému. Myslím si, že pro závěry je ještě příliš brzy. My jsme na samém začátku dialogu, jehož vyvrcholením určitě budou přípravy pro další finanční vyhlídky. A já si myslím, že ty nové možnosti, jež jsou dány národním parlamentům i našemu parlamentu na základě Lisabonské smlouvy, nám umožní, aby ty diskuse byly započaty dříve a abychom si velice zdravoje a řádně rozlišovali mezi tím, co je třeba vykonat na úrovni celoevropské a co na úrovni členských států, abychom opravdu paralelně nevydávali příliš mnoho energie na neskoordinované akce jež budou probíhat e, i tam, i tam. Máme omezené prostředky a ty musíme, s těmi musíme hospodařit co nejlépe. Tedy děkuji a doufám, že opravdu pokračování příště. Děkuji. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům dnešního odpoledne e, za to, že přicestovali tak daleko. Děkuji Sidonii za eh, její návrhy a shodnutí a děkuji také všem, kteří tady zastupují Evropský parlament nebo národní parlamenty a vzali si slovo. Eh, já bych se vrátil k tomu, co říkal Goran Ferm. Eh, máme tady krizi a neměli bychom tu šanci provarnit. Já si myslím, že to je optimismus a ten by nás měl inspirovat. A to mi připomíná také připomínku Winstona eh, Churchilla, vyjádřil se o Američanech. Řekl, že Američané nakonec vždy najdou dobré řešení po té, co vyzkouší nejdřív všechny ostatní. Což je nakonec eh, za to kompliment. A my, francouzi, eh, kteří už 20 let hledáme nějaké řešení, které jsme ještě nenašli. Ale my hledáme řešení, které by bylo jenom francouzské a nejsme tak skromní, abychom se podívali ven, jestli už někdo náhodou tu Ameriku neobjevil. Takže eh, ve Francii pořád bojujeme tady s tímto problémem, s hledáním řešení protože jiní partneři, mnoho partnerů už v některých oblastech našli, eh, vynalezli kolo které my se ještě marně snažíme objevit. Je tady dosti velký konsenzus mezi těmi, kteří hovořili, v tom smyslu, že bychom se měli držet myšlenky, že bychom tady měli alespoň jednou ročně nějaké to zasedání koordinační. Všichni účastníci této diskuze samozřejmě hovořili pouze sami za sebe, nebyly tady zastoupeny všechny národní parlamenty. Měli jsme tady samozřejmě eh, zástupce francouzského parlamentu, ale z opozice a ne většiny. Takže ono to opravdu neznamená, že tady máme teď koncenzus všech parlamentů, abychom se vydali tímto směrem. Ovšem, přesto bych chtěl poznamenat, že tady je poměrně velká schoda na tom, abychom spolupracovali a abychom se snažili prosazovat práva parlamentu, tak aby mohl opravdu vykonávat své pravomoci při řešení této krize a při zavádění nových postupů a také při definování a provádění politiky na podporu ekonomické aktivity a na podporu udržitelného růstu, který potřebujeme. A především tedy konstatuji, že pokud se nám podaří uspořádat každoročně ty rozpočtové konference, kde by se účastnili zástupci národních parlamentů a Evropského parlamentu, tak by tam měly být přeskoumány tři témata. Jednak rozpočtová koordinace jako taková, to jsme tady uvedli několikrát. Potom řešení stínových oblastí nebo takových těch černých dír v politice, o kterých se říkalo, nebo kolega tady řekl, že to jsou takové únikové cesty. Jde o rozhodnutí, eh, které činí naši političtí vůdci, ale uniká to kontrole národních parlamentů i Evropského parlamentu. Během finanční krize a bankovní krize jsme velmi hovořili o významu z nich závazků mimo bilanci. Znamená to závazky, které jsou mimo rozpočet. To jsou takové ty černé díry, které nejsou kontrolovány Evropským parlamentem. Samozřejmě, že to je něco, co musíme ukončit a to je téma pro tu výroční konferenci o rozpočtu, kterou bychom pořádali. Někteří z vás hovořili také o problému sankcí. Je to problematická věc a Evropský parlament tady zatím ještě nenašel uspokojivé řešení, protože všichni samozřejmě vědí, že pokud tady bude v nějaké podobě nějaké odrazování nebo zastrašování, které by vlastně zabránilo u nějaké zemi, aby se dostalo do eh, finančních problémů, tak eh, mm, tím bychom zabránili, aby se to šířilo na ostatní země. Takže je potřeba mít takové odrazování. Ty sankce, které ovšem dnes podle smluv existují, a spočívají v tom, že země, která nebude respektovat maastrichtská kritéria nebo kritéria paktu stability, eh, uvalit na něj finanční pokutu. A je to poněkud absurdní, protože to znamená, že zaplatí někdo, kdo už je zrujnovaný. Takže ono to není příliš uh, řešení, které by příliš obstálo. Je třeba nalézt nějaké jiné řešení, mechanismus. Eh, hm, máme tady samozřejmě systém cukru a byče a já si myslím, že mnohé parlamenty by se rádi vyjádřili k této věci předtím, než se vlády rozhodnou eh, v této otázce finančního řízení, ekonomického řízení. To všechno samozřejmě je třeba reformovat během této krize a to jste všechno připomínali. Byli tady i další kolegové, kteří změnili své rozpočtové postupy a je jasné, že abychom mohli uspořádat taková zasedání, tak tady nebudou politické problémy, ty největší nebudou politické, nebude to institucionální povahy, ale bude to, budou to problémy praktické povahy. Už dnes nemohli všichni přicestovat, protože ve všech parlamentech na světě se eh, pracuje v úterý ve středu ve čtvrtek a potom kolem víkendu se všichni vrací Eh, do svých volebních obvodů, takže eh, úterý není ideálním dnem na takovéto schůze zástupců finančních výborů. Takže to je věc, na kterou se bude potřeba zamyslet a já bych společně s orgány Evropského parlamentu a také s budoucím belgickým předsednictvím rád se zamyslel nad tím, jestli bychom nevytvořili nějakou malou pracovní skupinu, která by se zabývala více touto myšlenkou, tedy praktickou organizací a pořadem jednání této rozpočtové konference. Bude to první taková konference a eh, snad úspěšná. Eh, tak jak eh, jsme říkali, pan Van Rompuy je pověřen tím, aby se zamyslel, aby vymyslel nové mechanismy pro koordinaci našich ekonomických politik. A už tady byla vytvořena pracovní skupina, která má před, eh, po letním volnu předložit řešení. Evropský parlament by se chtěl připojit eh, k tomuto úsilí, zapojit se do této práce. Bude to muset být ještě upřesněno, jakým způsobem, ale Eh, já nevím, jestli národní parlamenty o něco takového také požádali. A já v každém případě, pokud se zapojíme do této práce, tak chci být řečníkem, eh, který bude pracovat ve smyslu toho, co zde zaznělo, zaznělo dnes odpoledne a sdělím tu naši vůli, aby parlamenty byly zapojeny do tohoto nového řízení tak aby to vše bylo úspěšné, jak si přejeme. Děkuji, uzavírám naše zasedání a pokud nemusíte velmi rychle opět odcestovat na letiště nebo na nádraží, tak vás vyzývám, abychom si připili na přátelství v místnosti, která je vedle, vlevo, tak abychom mohli pokračovat v přátelském rámci v této diskuzi. Děkuji.